meine Damen und Herren. Dámy a pánové, vážení kolegové, velice srdečně eh, vás tu vítám. I pana Salafranku vítám. Dobré ráno, pane kolego. Teď nás čeká společná rozprava, body 9 a 10 na pořadu jednání. budeme hovořit o studii na téma širší transatlantické partnerství. Tady náš pan odborník k tomu dostane slovo. Je to pan profesor Eric Jones. Ta studie se zaměřuje na možné oblasti spolupráce, širšího transatlantického partnerství a hovoří o mechanismech, které potřebujeme, abychom tuto spolupráci podporovali. Je to, myslím, velice zajímavá debata, která tím dostane úplně nový rozměr, zejména po projevu Baracka Obamy a reakcí, které vidíme v Evropě zde tento nový rozměr dobře vnímáme. Ehm, a kolega Francisco Milan Mon nám představil pracovní dokument na stejné téma, e, o kterém budeme hovořit zároveň s touto zprávou. Já bych navrhl, že by začal pan Jones, pak dostane slovo pan Milan Mon, a pak budeme o obojím diskutovat společně. Já si myslím, že to je zbytečné eh, nějak to duplikovat, tady tu práci, tak to uděláme takhle. Profesore Jonesi, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem hovořil s Vandnou dnes ráno, eh, která si dělala trošku obavy o to, že žádní z vašich tlumočníků nehovoří texasky, a tak jsem si dovolil svůj projev eh, sepsat. Bude to nudné, bude to zdlouhavé, ale snad to bude jednodušší pro kolegy. A je to tedy zhruba takto. Dobré ráno, děkuji vám za příležitost promluvit před vaším výborem. Je mi velkou ctí hovořit před poslanci Evropského parlamentu a privilegiem sdílet s vámi poznatky své a svých kolegů. Studie, kterou prezentuji, je týmová práce. Je to práce, která je připravovaná institucemi a učenci v Evropě, v Americe, včetně Ameriky Jižní. Rovněž do ní máme vstupy od členů výboru AFED, od vašeho zpravodaje a od poradenství eh, Vandy Trošničké, Van Gerenden a Delfin Fumy. Jsem velmi vděčný všem kolegům, kteří se na tomto podíleli. Mám dosti málo času a tak bych vám rád představil přehled našeho výzkumu a našich nálezů. Ten eh, kontext je velmi aktuální. 12. února ve svém projevu o stavu Unie prezident Barack Obama ohlásil svou ambici pokračovat v komplexním transatlantickém obchodním a investičním partnerství. A hned další den se setkal s předsedou Eh, Evropské rady Hermanem van Rompuyem a Evropské komise Jose Manuelem Barosem a spolu podepsali deklaraci o svých záměrech prohloubit integranci transatlantického hospodářství. To je velmi dobrý cíl a já doufám, že bude i politická vůle, aby se v této věci také postoupilo dopředu ještě před koncem mandátu této Evropské komise. Komisař pro obchod Karel de Gucht a Eh, ministr pro obchod v USA Ron Kirk velice úzce spolupracují a už ukázali, čeho všeho chtějí dosáhnout v rámci spojenectví USA a Evropské unie v pracovní skupině na vysoké úrovni pro růst a zaměstnanost. Myslím si, že jejich iniciativu je potřeba využít. I podle nejoptimističtějších eh, teorií však eh, nebude ani to nejhlubší partnerství mezi našimi oběma celky stačit abychom dobře reagovali na výzvy 21. století. Bude to jenom jeden ze stavebních bloků. A to i jak e, pokud jde o zaměření na severoatlantskou oblast a zaměření na obchod a investice. Skutečný pokrok bude potřebovat ještě větší ambice. Pakliže Chceme vytvořit udržitelnou globální ekonomiku, která bude nabízet bezpečnost, ochranu lidských práv a podporování demokracie. Musíme do této hry zahrnout daleko více hráčů, to znamená do toho našeho partnerství, a musíme zvažovat i nezáměrné dopady globalizace. Hospodářská integrace je slibná, protože nám e, umožňuje růst a tvorbu nových pracovních míst. Integrace rovněž vytváří podmínky e, v rámci kterých extremisté, organizovaný zločin a nelegální imigrace destabilizují politické instituce a porušují lidskou důstojnost. Ambicioznější transatlantické partnerství by tyto problémy mělo řešit, kromě řešení hlavních problémů, to znamená růstu a tvorby pracovních míst. Má prezentace má pět částí a v podstatě sleduje studii. Nejprve zhodnotíme eh, transatlantické vztahy, to znamená obchod a investice mezi Evropou a USA, podíváme se na tradiční vzorce chování a severojižní interakci. V druhé části se podíváme na novou dynamiku již, jižně-jižní, včetně Afriky, Číny a Indie. Ve třetí části pak hovoříme o možných oblastech eh, konvergence politiky, pokud jde o bezpečnost, udržitelnost a lidskou důstojnost mezi jednotlivými státy severní a jižní atlantské oblasti. Ve čtvrté části hovoříme o možné organizaci takovéto spolupráce a v páté části uzavírám tuto studii konkrétními doporučeními. Východisko je velmi dobře známé a v podstatě zopakovala i pracovní skupina na vysoké úrovni USA EU pro růst a zaměstnanost, když odkazovala na investičně růstové transatlantské partnerství. Evropa a Severní Amerika představují zhruba polovinu světového hospodářského výstupu a asi třetinu celosvětového obchodu není až tak dobře známé, že vztahy mezi těmito celky se mění. Před deseti lety byla váha transatlantického hospodářství daleko, daleko větší než je dnes. Kromě toho, ta transformace není uniformní ve všech hospodářských sektorech. Rozvíjí se rychleji v oblasti výroby než v oblasti služeb a jasněji se nám ukazuje v oblasti obchodu než v oblasti investic. Nicméně sečteno potrženo to znamená, že hospodářské partnerství takto hluboké eh, i takto velké se může měnit. Eh, paradoxně ten severojižní, eh, ty severojižní vztahy na obou stranách Atlantského oceánu jsou jaksi odolnější. To je částečně díky odkazu kolonialismu a regionálních sfér vlivu. Odvisí to také od eh, preferenčních obchodních vztahů v rámci generalizovaného systému preferencí. Země Jižní Ameriky častěji obchodují s USA, zejména eh, severní země jihoamerického kontinentu. A africké země podobně obchodují spíše s Evropou. Takováto interakce má i své historické odkazy, protože nizozemci, francouzi a britové měli kolonie v Karibiku, Portugalci mají naopak úzké vztahy s Brazílií. Samozřejmě tyto, tyto vzorce nejsou neporušitelné. Například eh, smlouva z Kotonu je dobrým příkladem. Ta poskytla rámec pro zachování privilegovaných obchodních a rozvojových vztahů mezi Evropskou unii a jejími historickými partnery ve Africe, Karibiku i v Pacifiku smlouva z Kotonu závisela na výjimkách z principu nediskriminace, který je v samotném jádru režimu Světové obchodní organizace. Tyto výjimky skončily v roce 2007. Evropská reakce byla posílení regionalismu a partnerských smluv a zároveň eh, uší spolupráce s nejméně rozvinutými zeměmi, kterým Evropská unie poskytla snažší přístup ke všemu, kromě zbraní. Nicméně to nestačilo. Regionální strategie a výjimky pro nejméně rozvinuté země byly jaksi uzurpovány v systému různých bilaterálních a multilaterálních dohod. Teď se hovoří o tom, že se posuneme nad rámec smlouvy z Kotonu ještě předtím, než vyprší v roce 2020. Dokonce se hovoří o tom, že by se úplně zrušil pojem zemí AKT Eh, a hovořilo by se spíše o tom, co se více hodí rozvojové politice EU, ne ani tak o tom, že by šlo o nějakou koloniální historii rozvoj, rozvoj, rozvíjejících se zemí. A v mezidobí se nám rozvíjí nový jiho-jižní vztahový e, systém mezi Latinskou Amerikou, Ázií a Afrikou. Tento, tento sektor hodně stoupá, ačkoliv zatím není nejhlavnější. Tím se vlastně dostávám už k druhé části mé prezentace. Začíná to vysokou penetrací afrických trhů vznikajícími mocnostmi v Ázii. V roce 2000 Čína představovala méně než 6 výrobních exportů do Afriky, v roce 2009 už to bylo téměř 20 Kromě toho, kam jde Čína, tam jde i Indie, Brazílie, Rusko a Turecko. Zejména se musíme soustředit na Turecko. Pardon, ne Turecko, mluvá se řečník, ale na Indii. Indická penetrace afrických trhů je zatím limitovaná pouze na jeho východní část kontinentu ehm, a indické zájmy v západní a severní Africe zatím nejsou tak viditelné. Nicméně, jak říká Druva Janshankar v nedávném, v nedávném článku eh, German Martian Fundu, můžeme očekávat, že eh, jeho atlantský sektor bude stále více v hledáčku Indie. Ehm, Důvody jsou tři. Máme zde určitou diasporu kulturní v britských, holandských a portugalských koloniích. Je vyšší poptávka po e, palivech a potravinách a e, Indie také hledá silné spojence, aby mohla bojovat proti vlivu globálního severu a proti vlivu Číny. Takže máme nové aktéry v tom jižním, e, jižním sektoru, které, kteří rozšiřují tradiční partnerství mezi Evropskou unii, Spojenými státy a Kanadou, musíme se zkrátka zabývat i zeměmi Jižní Ameriky. Takovéto širší partnerství by nám usnadnilo kontakt s Čínou ve v různých oblastech a zatraktnilo by zatraktivnilo by vztahy s dalšími e, mocnostmi na vzestupu, jako je například Indie. Nicméně, aby bylo smysluplné, tak takové širší atlantské partnerství musí být více než pouze obraný pakt. Musí nabízet výhody, kterých by bez spolupráce všech zúčastněných stran nebylo možné dosáhnout. A tím se dostávám k třetí části své prezentace, kde hovořím o možnostech konvergencí politiky v zemích Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Podíváme se zejména na tři oblasti. Jednak fyzická bezpečnost, do čehož zahrnujeme věci, jako je piráctví v Ginejském zálivu nebo rozšiřování sofistikovaných konvenčních zbraní ehm, v Líbii nebo proliferace zbraní hromadného ničení na úrovni globální. Žádná část atlantského společenství tyto, tyto hrozby nesmí ignorovat. Pirátství v Ginejském zálivu se v poslední době dramaticky navýšilo a ohrožuje tok přírodních zdrojů od eh, některých z nejdůležitějších západoafrických eh, výrobců. Eh, takovéto jevy nám vzkvétají zejména v období politické, v politicky slabém a využívají ho militantní aktivisté a skupiny. Některé z nich teď mají přístup k takovým zbraním, které dokonce mohou ohrožovat ohrožovat civilní letectví. Samozřejmě proliferace zbraní hromadného ničení je zcela jasná hrozba. Je e, nutno říci, že transatlantské partnerství nám v tomto smyslu poskytuje dobré východisko, protože může podpořit e, e, obranu kritických námořních cest v Ginejském zálivu, může podpořit boj proti šíření konvenčních zbraní i zbraní hromadného ničení. Další oblast politiky konvergence je energetika a životní prostředí. Zde se musíme podívat na měnící se energetický kontext e, v transatlantickém kontextu. Máme zde tradiční producenty, jako je Ekvador, Venezuela nebo Mexiko a máme zde země, které objevily své zásoby teprve nedávno nebo je nedávno začaly využívat, jako je Brazílie nebo USA. E, takovýto zdrojový, e, takovýto základ surovin může být obchodně velmi výhodný, ale zároveň může zlepšit i bezpečnost energetických dodávek v Evropě. Hlavní výzvou zde je spolupracovat a e, neustále vylepšovat techniky těžby, diverzifikovat investice a budovat robustní transportní sítě, zejména pro obchod e, s LNG, kapalným zemním plynem. Takovéto snahy samozřejmě budou vyžadovat e, vyžadovat zajištění ochrany životního prostředí, pokud jde o těžbu, transport, rafinování, a e, také v kontextu globálního oteplování. A tady už ta snaha o spolupráci není tak žhavá. Je naopak potřeba zvyšovat povědomí a zajistit lepší sdílení nákladů na ochranu životního prostředí, na udržitelnost a na adaptaci. Jsou to náklady, které jsou zatím disproporcionálně hlavně na bedrech e, zemí e, Jižního Atlantiku. Třetí oblast je ten takový nexus mezi nadnárodní kriminalitou a migrací. To je jedním z, nezam, z, z, z nezáměrných dopadů globalizace. Je to v podstatě dopad eh, rozšiřování transatlantického společenství a to bude ten dopad, který naši občané pocítí nejvíce. nej, nejvíce. Samozřejmě organizovaný zločin to všichni dobře známe, obchod s drogami a tak podobně, ale ne všichni už víme, Eh, jakým způsobem se mění migrační toky přes Atlantik. V roce 1998 USA spotřebovávaly čtyřikrát více kokainu než Evropa. Dnes jsou ty objemy v podstatě úplně stejné. To znamená, že Eh, jsou tím poškozováni producenti v Jižní Americe, kteří musí trpět násilí drogových gengů a spotřebitelé v Evropě, kteří musí zažívat tragédie drogové závislosti. Je to velmi důležité téma pro stabilitu, politickou stabilitu všech zemí v západní Africe a v Karibiku, které jsou eh, závislé eh, které leží na různých těch uzlech pašeráků a které jsou tím pádem předmětem obchodu s lidmi nebo praní špinavých peněz. Obchod s lidmi a nelegální migrace je také velký problém. Zejména zůstává v regionech. Většina obětí obchodu s lidmi v Evropě pochází ze subsaharské Afriky nebo ze zemí východního světa. Většina obětí obchodu s lidmi v Severní Americe pochází z jihoamerického kontinentu. Je potřeba zajistit eh, vyšší koherenci, vyšší soudržnost v boji proti nelegální migraci v celé transatlantské oblasti a sledovat možnosti synergií a spolupráce do budoucna. V této části studie zdůrazňujeme, jak stávající eh, možnosti politiky, tak jejich východiska výhledy do budoucna. Ehm, někde sledujeme technické a regulatorní vztahy, například zlepšování toku informací, sdílení nejlepších poznatků. Jiné, naše, jiné tyto aspekty se, se soustředí na stimulaci pracovníků tak, aby se eh, sledují eh, migrační toky pracovníků, ať už dobrovolné nebo vynucené. Je potřeba zkoumat možnosti konvergence těchto politik, podívat se na bezpečnost, rozvoj, udržitelnost a lidskou důstojnost. To jsou všechno oblasti, které můžeme vnímat jako oddělené součásti politiky, které ale v reálu velmi úzce souvisí, až se protínají je potřeba prosazovat kolektivní jednání a tím prohlubovat transatlantské partnerství. Zásadní stavební kabiny jsou naši partneři v různých fórech pro interakci napříč Atlantikem a tím se dostávám ke čtvrté části své prezentace. V naší analýze jsme se podívali na potenciál dostupný v latinskoamerickém regionu. Důvod pro to je dvojí. Jednak Latinská Amerika nemá žádnou jednoznačně vedoucí zemi. Brazílie je e, zdaleka největší, pokud jde o populaci a hospodářský potenciál, má obrovské přírodní zdroje a diplomatické kompetence. Je to e, velice velice důstojný partner jak pro Evropu, tak pro Severní Ameriku. Nicméně Brazílie není jako, e, není jako vedoucí země akceptována e, ani svými nejbližšími sousedy a kromě toho se potýká s velmi aktuální domácí agendou, která jí zabraňuje stavět se do role hlasu Jižní Ameriky. Dokonce jeden přispěvatel naší studie hovořil o tom, že regionální uh, Eh, leadership ani nemá pro brazilské politiky prioritu, protože oni se chtějí prosadit hlavně na globální úrovni. V podstatě argument zde není, že by Brazílie odmítala vést určité regionální iniciativy, spíše, že nebude investovat do důležitých zdrojů, které by jí umožnili eh, sloužit roli mediátora pro latinskoamerické zájmy. Druhý důvod, proč se díváme na Latinskou Ameriku, je institucionální. Eh, je zde mnoho různě se protínajících, přesahujících a překrývajících regionálních institucí, které představují velice zásadní fórum pro dialog a interakci, ale které ovšem nejsou jako Evropská unie v tom smyslu, že nemají žádné silné mechanismy, které by zajistily splňování kolektivních dohod a jejich dodržování Kromě toho zde v podstatě nevidíme žádné signály toho, že by latinskoamerický kontinent chtěl propojit své instituce eh, s takovým stupněm autority, jaký je v Evropské unii. To není kritika, prosím, to je pouze konstatování. Ve své analýze se velmi stručně zabýváme eh, komunitou latinskoamerických států, Mercosurem, eh, Unii jihoamerických národů a eh, Tichomorskou aliancí. Tyto projekty jsou slibné, nicméně každý z nich má určité kapacitní nedostatky v porovnání s ostatními velkými aktéry na transatlantickém, na transatlantickém dějišti. Tento nedostatek kapacity samozřejmě není absolutním absolutní překážkou pro spolupráci. Je to spíše příklad ehm, za všechny. Podívejme se například na bezpečnost, eh, na způsob interakce mezi severo a jiho, eh, severoatlantskými a jihoamerickými organizacemi. OSCE možná eh, sdílí zkušenosti s Unii jihoamerických národů nebo může rozšířit svůj dialog s organizací amerických států, anebo může rozšiřovat dialog s NATO. Hospodářská spolupráce je snad o něco snazší, protože mezinárodní organizace, hlavně tedy Mezinárodní měnový fond a Světová banka, jsou v podstatě obsahují všechny hlavní aktéry. Zde není problém schopnost, ale spíše legitimita, zejména v očích Brazílie. E, není potřeba zacházet do argumentů reformy reprezentativní struktury a konvencí v těchto velkých institucích. E, stačí snad říci, že sami tyto instituce jsou překážkou pro rozšiřování transatlantického partnerství, pakliže zůstanou bez reform. Máme zde v podstatě jediný plán, který by reprezentaci v těchto institucích udělal jaksi rovnější. Ten samotný vzorec není ani tak důležitý, spíše je důležitá politická vůle, která řekne, že je potřeba se změnit jak v Evropě, tak i ve Spojených státech. A něco podobného můžeme říci o OSN. Je důležité eh, tak si věci nepřetáhnout příliš, ale e, určitá potřeba po reformě institucí OSN nezabraňuje OSN v tom, aby měli velmi dobrý dopad a pozitivní vliv na jeho atlantskou a atlantskou oblast celkem. Když se podíváme i na ty různé kontroverzní multilaterální instituce, tak OSN představuje velmi dobrou kolektivní platformu. Zdůrazněme například námořní bezpečnost, e, udržitelnost životního prostředí, hospodářský rozvoj a řešení konfliktů jako oblast oblast, zejména v oblastech, kde se OSN angažuje. Důležité je stavět na tom, co máme k dispozici. A tím se dostávám k poslední části své prezentace. Vaši kolegové v sekretariátu výboru AFET nás požádali, abychom e, sem vybrali konkrétní doporučení nejenom pro Evropský parlament, ale i pro jiné aktéry. Tato doporučení dělíme do pěti strategických komponent, a jako každá strategie jsou jednak aspirační a operační. Ukazují na nástroje a zdůrazňují cíle. První komponenta se zabývá se zabývá eh, podstatě schopnostmi. Když se podíváme na to, že Latinská Amerika nemá stejnou koherenci jako Evropa nebo Spojené státy a Kanada, tak je potřeba právě tento aspekt podpořit. My bychom eh, rádi zdůraznili, že by eh, regionálním lídrem měla být Brazílie. To nás snad nepřekvapí, protože Evropská unie má s Brazílií úzké vztahy už od roku 2007. A v nedávné společné eh, deklaraci z biznisového samitu EU Brazílie Vidíme, že spolupráce v multilaterálních forech je i nadále naší vysokou prioritou. E, v podstatě je jediným problémem zajistit, aby, brazilský, e, aby brazilské vedení bylo akceptováno ostatními aktéry v Jižní Americe. To znamená, že musíme podporovat spolupráci s místními regionálními aktéry, aby i menší země v příslušném partnerském spolku měly svůj hlas. Je potřeba hovořit také s Čínou a Indií a s dalšími oblastmi. Eh, jižní, jižní atlantské spolupráce, aby všichni, byli za, eh, aby všichni byli zapojeni do tohoto procesu a aby ten proces byl objektivní. Jen tak se stane důležitějším. <clears throat> Pokud jde o bezpečnost, jsme přesvědčeni, že celý transatlantský region by se měl zabývat komplexními problémy tohoto regionu, měl by zajistit transparentnost, zlepšovat tok informací, zajišťovat finanční toky, Eh, to znamená zabraňovat finančním tokům, které jsou, eh, které jsou jaksi eh, v základu veškeré nelegální aktivity, zabraňovat extremismu a prosazovat právní stát. Je potřeba také více sdílet dopady a náklady na tato opatření, to znamená jak finanční, tak náklady na udržitelnost životního prostředí, podporujeme výzkumné projekty a chceme také zdůraznit nebezpečí nezamýšlených vedlejších účinků, které mohou e, dobře míněné politiky míti. Pokud jde o rovnost, zde zdůrazňujeme lidský rozměr, pokud jde o migraci a rozvoj, e, zdůrazňujeme hospodářskou konvergenci a sdílení informací, je potřeba zajistit stabilní politické instituce a zajistit i místo pro nevládní organizace, které jsou velmi důležitou složkou celého tohoto procesu. Poslední strategická komponenta se zabývá partnerstvím v širším slova smyslu. Vyzývá Evropskou unii k tomu, aby vytvořila podmínky, za jaký všechny části atlantského regionu mohou eh, se řádným způsobem zabývat svými odpovědnostmi. Eh, vláda pana Obamy tomu říká leading from behind, eh, vedení z pozadí. Je potřeba reformovat místní instituce, zejména v Jižní Americe, je potřeba akceptovat, že tam ten proces integrace bude vypadat trošku jinak než v Evropě. A e, naše poslední doporučení se odvíjí od 50 let staré e, francouzsko-německé dohody o přátelství. V podstatě připomínáme, že je důležitá politická spolupráce, vzdělávání a sdílení kulturních poznatků. Evropa a Spojené státy už mají dlouholeté zkušenosti s partnerstvím tohoto typu. My eh, bychom na vás chtěli apelovat, abyste eh, tímto způsobem spolupracovali i se zeměmi Jižního Atlantiku. Trvalé partnerství nelze vybudovat za jednu generaci. Trvalé partnerství není jenom otázkou obchodu a investic. Je to v podstatě velmi široký sociální proces, který, může, který se může rozvíjet dlouhé generace. Nicméně jednoznačně se vyplatí se do něj pustit. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Profesor Jones. Děkuji, pane profesore. Milan Mon, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu profesorovi za jeho vystoupení a za zpracování studie. Pokud jde o mou zprávu, tak máme před, máte před sebou pracovní dokument, který tuto zprávu schrnuje. Tento dokument je rozdělen na dvě části, stejně jako můj, eh, moje zpráva. Jsou tady klasické tradiční vztahy, to znamená vztahy mezi Washingtonem a Bruselem, Spojenými státy a Evropskou unii. A z druhé eh, strany jsou tady globálnější, širší transatlantické vztahy, tak jak o ně hovořil i pan profesor Jones. Já Teď mám situaci jednodušší, protože vystupuji až po panu profesorovi, takže se soustředím pouze na tu druhou část své zprávy, to znamená na tu globální perspektivu. Transatlantický prostor v posledních eh, letech eh, je předmětem celé řady eh, studií, zabývá se jim celá řada iniciativ, think tanků, pořádají se různé konference, poslední z prosince loňského roku a roste zájem o širší náhled na transatlantické vztahy. Základní myšlenka je taková, že tady máme dva břehy, severní a jižní břeh Atlantiku, kde každá část má své problémy, své výzvy a na to je třeba naše vztahy v rámci spolupráce zaměřit to je tedy e, i přístup, který uplatňuji já ve své zprávě. A také se domnívám, e, že tento široký transatlantický prostor zahrnuje také obrovské země, jako je Brazílie, nebo dokonce i země e, Afriky, jako je Nigérie a tak podobně. Nesmíme zapomínat na Mexiko a podobně, ale jak už říkal pan profesor Jones, jsou tady i jiné důležité jižní země, jako například eh, Čína, které rovněž vzbuzují zájem v tom globálním transatlantickém prostu, prostoru a zasluhují si naši pozornost. Také se domnívám, podobně jako akademici, profesoři a další instituce, eh, že je třeba vnímat eh, tuto zónu skutečně globálně. Takže to je eh, ten můj přístup. Samozřejmě, že musíme vycházet především z privilegovaných vztahů, které my jako Evropská unie máme se Spojenými státy teď jde o to, jakým způsobem bychom mohli zglobálnit tu naše vizi transatlantických vztahů. A já se kladu základní otázku, jaké jsou, jaký, jaký jsou transatlantičtí hráči, s nimiž chceme vést dialog, s nimiž chceme spolupracovat a pomocí jakých mechanismů. Takže s jakými subjekty, s jakými aktéry chceme spolupracovat. Samozřejmě um, je to, je to region, který má s námi, s Evropskou unii určité historické vztahy, ať už jde o Karibik, Latinskou Ameriku. Takže samozřejmě ta spolupráce musí být co možná nejširší a konkrétní. V jakých oblastech může taková spolupráce přinést přidanou hodnotu? Pan profesor Jones už eh, o tom mluvil. Mluvil o energetice, o bezpečnosti, o nelegálních migračních tocích, eh, obchodu se zbraněmi, drogami, mluvil o klimatických změnách, eh, rozvojových tí, cílech tisíciletích, o globálním řízení, o reformě spojených národů, kde je určitý rozkol mezi našimi partnery eh, ze severu a jihu. A já se v podstatě s panem profesorem Jonesem na těchto tématech shoduji, je možné možná ještě některá další doplnit. Pak je tady samozřejmě aspekt eh, obchodní a hospodářské spolupráce. Tady už máme navázané vztahy s například s Latinskou Amerikou i se Severní Amerikou. Máme země, máme smlouvy o volném obchodu uzavřené s Kolumbií, Chile, se Severní Amerikou. Některé smlouvy jsou teprve ve fázi vyjednávání nebo vyjednávání plánujeme. Znamená to, že do budoucna vznikne v této oblasti obrovský hospodářský prostor. Nemá smysl tedy eh, se věnovat eh, více eh, této problematice, protože to je, myslím, věc poměrně známá a nespadá úplně přímo do naší působnosti, spíše do působnosti výboru pro mezinárodní obchod. Druhá věc, druhý aspekt, jaké mechanismy bychom pro tu spolupráci měli použít či nastavit. Samozřejmě, že tady je třeba eh, věc analyzovat společně s našimi americkými eh, partnery, ale už nyní tady máme jisté možnosti, jisté nástroje, hmm. kterých bychom měli plně využít. Pan profesor Jones o tom eh, hovořil zmiňoval integrační eh, mechanismy, regionální uskupení s větší či menší mírou integrace, anské společenství, eh, systém integrace Střední Ameriky, systém SICA nebo CARICOM, Karibské společenství a tak dále. Je třeba zanalizovat tyto struktury, společenství a postupně s nimi navázat dialog o spolupráci. Na druhé straně, jakožto Evropané, eh, máme k dispozici také možnosti pravidelně se setkávat se zástupci Severní Ameriky. Existuje tady dialog mezi námi a Washingtonem. Takže to je eh, k této stránce věci, ale je tady ještě další pilíř a to jsou společné hodnoty také s Afrikou. To znamená ten druhý břeh Atlantského oceánu. Pan profesor Jones mluvil o problémech, které s tím souvisí. Je to problém narkoobchodu, což je vlastně obchod propojující všechny kontinenty. Afriku, Latinskou, Severní Ameriku a následně také Evropu. A všechny tyto hráče třeba zohlednit. Je tady také otázka piráctví, nezákonného obchodu se zbraněmi, otázka klimatických změn, globálního řízení, otázka spolupráce v oblasti institucionální. O tom všem pan profesor hovořil a zde je možné hledat přidané eh, hodnoty. Je dobré usilovat eh, o zintenzivnění vztahu s Africkou unii, použít stávající institucionální mechanismy. A teď ještě k té globální eh, atlantské, transatlantické eh, perspektivě. Myslím si, že tady jsou obrovské možnosti a příležitosti, nicméně jedná se o region, který je mm, skutečně rozsáhlý, komplexní. Je třeba uvědomit si, kteří jsou eh, naši hlavní ehm, partneři, subjekty a aktéři, s nimiž můžeme spolupracovat a vytvořit pro takovou spolupráci globální vizi. Domnívám se, že postupně musíme na tomto tématu více pracovat a zároveň vytvářet povědomí transatlantického společenství, které sdílí stejné hodnoty já myslím, že teď je potřeba, abychom si prostudovali studii pana Jonese, která bude jistě velice inspirativní. Teď bych se ještě podíval na klasické bilaterální vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unii, což je první část mé eh, zprávy, jenom tedy velice stručně. Máme tady druhou eh, Obamovou vládu, takže můžeme dále posílit naše vztahy, naše bilaterální vztahy, které myslím, že jsou stále lepší a získávají na dynamice. Zdůrazňuji také nutnost koordinace mezi námi a spojenými státy, jakožto celosvětovými partneři, tak abychom postupovali koordinovaně, pokud jde o globální výzvy, globální problémy a abychom úzce spolupracovali, pokud jde o aktuální záležitosti konflikt, jako je Sýrie, Afghánistán, arabské eh, jaro, Mali a tak dále. Ta koordinace mezi, dvěmi obrovsk- mezi dvěma obrovskými transatlantickými hráči je podle mého názoru naprosto zásadní. Proto je potřeba vytvořit eh, eh, takzvanou radu TPC, transatlantickou politickou radu. Myslím, že to by mohlo posílit strategický transatlantický dialog, který nám v tuto chvíli poněkud eh, chybí. Vím, že Evropská unie samozřejmě potřebuje skutečnou společnou zahraniční obranou politiku, aby se mohla stát skutečným globálním hráčem a partnerem pro Spojené státy v této oblasti. V této souvislosti se mi eh, eh, zdá nutné zdůraznit eh, současné finanční škrty i tu doktrínu Obamovy administrativy vedení eh, pozadí. A úplně eh, na závěr chci zmínit transatlantický dialog zákonodárců TLD, který je naprosto nezbytný a jako poslední věc už vás nechci dále eh, nudit. Myslím, že jsem využil více než eh, dost svého eh, času. Chci poděkovat za to, že jste pozval pane předsedu, pana profesora Jonesa na naše dnešní zasedání. Děkuji. Velice vám děkuji. Děkuji zpravodajům a rovněž za tento úvod. To si myslím, že je zcela zásadní debata, kterou zde vedeme a bude i v nejbližších týdnech mít vliv na naši činnost. A já jsem přesvědčen, že eh, transatlantické partnerství by nemělo spočívat pouze v kontaktech mezi USA a EU, ale že by opravdu mělo obsáhnout latinskoamerické země postupně, ale zároveň jde o to, kdo vlastně je zde způsobilý, například vyjednávat eh, zónu volného obchodu. Tady bychom se neměli nechat zatahovat do nějakého handrkování od slech, ale spíš se soustředit na strategický efekt, protože na ten nahlížím jako nejméně stejně důležitý jako hospodářské záležitosti. To je totiž rozhodující věc. Ehm, rovněž z bezpečnostně politického hlediska, protože od konce studené války, vlastně tam jsou srovnatelné důvody, které svědčí o tom, že transatlantické partnerství by se mělo snažit o jiný způsob provázání zájmu než pouze obchod. A i v té hospodářské oblasti by to mělo takto vypadat. Transatlantický trh je určité herní pole, kde by to mělo být přístupno i jiným kromě USA. Ale samozřejmě, že se nám svět dramaticky mění doslova před očima a hospodářský růst nabývá na významu, ale zároveň bezpečnostně politické schopnosti s tím už se souvisí. Takže to je vlastně napínavé politické téma a já jsem přesvědčen, že v této souvislosti si musíme zcela jasně uvědomit to, co zde bylo řečeno celní unie nebude dosaženo, pokud nebude dosaženo obecně politické vůle a tlaku. Pokud nebudeme mít ze strany komise e, nikoho, pokud to přenecháme jenom eh, těm odpovědným za obchod, tak to se to bude táhnout další 20 let a i tak to k ničemu nepovede. Ta musíme mít politický efekt, který bude opravdu v pozadí neustále přetrvávat, aby se vše uh, utvářelo z hlediska zahraničně politické problémy. Pan kolega Sala Franka prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu profesoru Jonesu za jeho vystoupení, představení své studie a děkuji také zpravodaji panu Milanu Monovi za jeho pracovní dokument, který jako obvykle zpracoval s hloubkovými znalostmi této problematiky a představuje nám téma, téma které je nesmírně důležité, jak už řekl i pan předseda a je to také v souladu s dřívějšími eh, pracemi a zprávami pana Miana Mola. Já bych, pane předsedo, chtěl eh, přiblížit tuto záležitost tím, že připomenu, co řekl eh, pan Barroso na začátku letošního roku, kdy řekl, že navzdory temným výhledům, které Evropská unie měla loni kvůli krizi, Evropská unie nadále prokazuje, že je významným hráčem na mezinárodní scéně, že má obrovský trh 500 milionů spotřebitelů, kde se používá ve značné míře jednotná měna a je také nesmírně důležitým vývozcem zboží a služeb a je také největším dárcem v mezinárodní eh, pomoci, třikrát větším dárcem než Spojené státy. Diskutovali jsme s panem Barosem a van Rompojem o novém finančním rámci, o novém finančním výhledu a také o rozvojové pomoci Evropské unie, což je kapitola, která na rozdíl od mnohých jiných o 3% poroste. V této souvislosti je tedy třeba vnímat eh, současný eh, summit eh, mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou v Santiago, v Santiago de Chile, kdy Evropská unie spolupracuje takto úzce s regionem, který má obrovský vnitřní eh, trh eh, a rostoucí eh, hospodářství. Pan Mia nám připomněl velice správně, že Evropská unie má také dohodu o přidružení s Mexikem je to strategická dohoda také o obchodních vztazích a podobnou dohodu jsme podepsali s Chile a chystá se ratifikace také se Střední Amerikou a také vícestraná dohoda s Peru a Kolumbií. Bohužel z Brazílií máme strategické přidružení bez obchodní dimenze, protože ze zjevných důvodů nebylo doposavet možné dohodnout dohodu o přidružení mm, a e, v této souvislosti tedy se snažíme prosazovat především bilaterální vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a zároveň globální problémy, e, což jsou e, věci, které překračují běžné bilaterální vztahy. Jsou to celoplanetární e, problémy týkající se přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí, boje s organizovaným zločinem, boje s terorismem, narkobiznis, Víme, že eh, se zejména v oblasti narkobiznesu teď eh, vedou intenzivní jednání v Latinské Americe. Další téma, které sem spadá, je migrace a celá řada dalších eh, problémů, které mají svou globální dimenzi. Nicméně v této souvislosti, pane předsedo, je třeba také jasně říci, že jsou tady i nové aktuální údaje. Dnešní svět se už neřídí G20 a to si museli přiznat také eh, ministři hospodářství eh, G20. Nikdo před několika lety nepomyslel, že Čína bude investovat v Latinské Americe a v Africe a bude půjčovat eh, Spojeným státům nebo Evropě nikdo si neuvědomil, jakým způsobem bude Čína eh, vlastně růst jakožto konkurent pro Spojené státy. To znamená, že globální parametry se zásadně změnily. Čína je teď velice agresivně přítomna v Latinské Americe. Pokud jde o investice, již nahradila Čína jakožto primární partner Spojené státy. Především je ta přítomnost silná v Argentíně a v Brazílii a všichni analytici říkají, že do roku 2015 nahradí Čína také Evropskou unii, pokud jde o hlavního obchodního partnera um, v Latinské Americe. Takže Čína je hlavním eh, investorem eh, v Latinské Americe a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Mercosuru. Takže eh, Myslím, že pan zpravodaj nám velice správně podal analýzu současných problémů, což znamená, že bychom měli hledat doplňkovost v transatlantických vztazích a to by neměla být záležitost jenom bilaterální, ale více strana. Myslím si, že ale současné role v transatlantickém prostoru jsou velice špatně rozděleny. Je tady obrovský prostor pro volný obchod, ale je potřeba ten trojúhelník přenastavit a vyvážit. Dám jeden příklad, který je, myslím, zcela jasně dokládá současné vztahy. Členské státy Evropské unie investují v latinské eh, Americe mnohem, mnohem více než, než, spojené, než spojené státy. Myslím, že bychom měli využít tedy eh, toho návrhu, který podává pan Mian Mon, to znamená hledat doplňkovost, eh, například v rámci NAFTA s USA, Kanadou, Mexikem, s dalšími subjekty Latinské Ameriky a pokusit se aby pokusit se o to, aby v tom transatlantickém trouhelníku panovala větší rovnováha. Také bych ještě eh, zdůraznil to, co říkal pan profesor Jones a to, že se tady objevují noví hráči v integračním procesu Latinské Ameriky. Musíme si eh, upřímně říci, že například eh, společenství latinskoamerických a karibských států SELAC eh, nabývá na významu, objevují se noví, noví hráči také v oblasti Tichomoří a už budu končit. Pane předsedo, chci ale říci, že Latinská Amerika již není periferií, ale centrální ústřední oblastí, pokud jde o celosvětový hospodářský rozvoj a ta analýza Evropského parlamentu by měla vše to, všechno toto, všechny tyto nové údaje vzít v potaz a vytvořit novou rovnováhu mezi námi, Spojenými státy a Latinskou Amerikou v tom globálním širším transatlantickém prostoru. Děkuji. Předseda bez mikrofonu. Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, nemohla jsem být zde, když hovořil pan kolega Milan Mon, ale vyslechla jsem si pana profesora Jonese a došla jsem k závěru, že je to nesmírně zajímavá prezentace. Vlastně, která se velice úse váže s tím, co vykonal pan kolega Mon. Ráda bych zdůraznila, že mi velice záleží na tom trojuhelníku té spolupráce tedy Latinská Amerika, Jižní Atlantik a úloha Brazílie zejména, která by opravdu měla nastat v bezpečnostní oblasti, ale rovněž na globálním poli. A moje otázka na pana Jonese zní, jaký potenciál tušíte by mohl mohlo mít partnerství EU-USA, případně obchodní dohoda mezi těmito stranami a případně obohacená spolupráce. Například s tím, že by eh, latinskoamerické země se staly součástí eh, toho všeho, zejména Brazílie. Pro globální vztahy nikoli pouze v hospodářské a obchodní oblasti, ale rovněž v bezpečnostní oblasti. Hovořil jste o nutnosti reformovat OSN a já s vámi souhlasím, ale u Brazílie, tam je opravdu otázka reformy bezpečnostního výboru zcela zásadní a na tom nezáleží pouze Brazílii. Má na tom záležet i nám, protože jde přece o to, aby ta legitimita bezpečnostní eh, rady a to, jak je nahlížena a nahlíženy jsou její kroky, je něco, na čem nám má záležet, ale bohužel se už to nějak ocitlo mimo náš program bezpečnostní záležitosti. Sám jste hovořil o tom, jak se vlastně vlivy Ázie šíří světem. Příklad Čína v Africe. Ale není zajímavá záležitost ta, že v USA z pochopitelných důvodů a dokonce i z technického hlediska um, máme um, vlastně vrty um, uprostřed Atlantiku, eh, Portugalsko na Azorech, na Azorských ostrovech, ale Evropa se tam neangažuje a přitom už se hovoří o tom, že Čína ano. Uh, má strategii, že se snaží rozmístit vlastně všude ve světě svá čidla a nikdo na to nereaguje. USA, ale ani Evropa s tím nic nedělá, takže tady by mě zajímala, zajímaly vaše postřehy k této záležitosti. A rovněž bych ráda uslyšela více k tématu doporučení, že takováto společná snaha by se měla soustředovat i na finanční toky, například organizované e, trestné činnosti a e, obchodu například e, s drogami, který vidíme, se vyvíjí na jeho atlantické, v jeho atlantické oblasti Afrikou to teče, v USA už mají legislativu a všichni víme, jak problematické je její prosazování, ale v EU zatím obdobu nemáme. V čem se domníváte, by mohly spočívat výhody a případně nějaká interakce? Děkuji. Další řečník. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Jones. A rovněž za tu inspiraci k naší dopolední diskusi. První věc, co mě uhodilo do očí, když se podíváme na léta 2025-2030, takže Evropská obchodní komunita a reprezentativnost vůči latinskoamerickému partnerství. Ještě tři možná myšlenky k těmto partnerství. Partnerství, které by mělo vzniknout v oblasti obchodu a partnerství. Eh, bude to realizováno, ujme se to a rozšíří se to i na investice, tak se to stane důležitým prvkem mezinárodního obchodního systému a možná si dokážeme představit, že v roce 2020 a později by se z toho mohly stát eh, nové trendy, které by samozřejmě byly základem pro novou zprávu. Ale e, například kybernetická bezpečnost, jiné záležitosti, s tím, jak se budou kazit zase vztahy jiné. Takže jakákoliv atlantská struktura budoucnosti bude záležet na velice silném základě unijně amerických vztahů. Ale dva prvky, které by mohly být nápomocný vývoji situace a tím, jak by se mohly země dále propojovat, a to bylo zmíněno na té marocké v eh, Sůzce, já jsem tam byl, eh, to se konalo na konci listopadu. Jedna věc, budování síti um, ehm, ekonomů, odborníků právě na té transatlantické ose. Já jsem se bohužel s tou studií pana Jonesa ještě neseznám, jen si to vyslechl, ale pokud by se podařilo své dohromady bankéře, centrálních bank, odborníky, kteří by se zabývali dlouhodobými trendy, Eh, vidíme, že se nám tvoří nové eh, jakoby nová společenství. Eh, mohli bychom budovat například spojené v oblasti politických analýz, strategií a pokud budeme sledovat trendy, tak zjistíme, jak naše společné zájmy ovlivňují něco. Pokud něco vidíme pouze um, vždy z jednoho úhlu, tak nám uniká celkový obraz. A poslední připomínka. Co mi zde chybí, je obrov, taková celková vize. Vidím, že se zabýváte regionálními uskupeními, ale proč není nikdo připraven k tomu, aby se snažil dát dohromady takový transatlantický APEC? APEC, který se bude scházet, dejme tomu, jednou eh, za rok, jednou za dva roky a eh, mohlo by se to provázat eh, na, s generálním zasedáním OSN v září, takže by se to dalo zorganizovat jednotlivě. Pokud byste se to snaží vybudovat od spoda směrem nahoru, tak to asi nikam nepovede, ale pokud to někdo jakoby se zhora zkusí zorganizovat, tak jako například pan prezident Barroso se v Maroku zmínil, že by si představoval takovouto síť, tak si myslím, že ten systém eh, takových eh, svobodných úvah, eh, tak proč ne říct si, že bychom měli mít takový transatlantický APEC do roku 2030? Pan Butikofer jako další. Děkuji. Děkuji za obě prezentace. Pan Miamon měl velice zajímavý úkol. Šlo zároveň o to, aby sledoval další vývoj transatlantických vztahů tak, jak je známe, a zároveň šlo o snahu nově definovat transatlantické vztahy a dát jim širší základ. A takovýto úkol může být úspěšně zvládnut pouze tehdy, pokud budeme eh, přistupovat k oběma stranám té mince tak, abychom nevytvořili žádný protiklad. Jak eh, James Ellis, tak Milan Mon řekl, že není zatím celková transatlantická vize. Ano, je to případná poznámka, ale já bych netvrdil, že nelze dospět k antrasantické vizi. Musíme ale nejdříve mít určitý celkový rámec pro transatlantické vztahy. Když se podíváme na ten základní faktor této oblasti, a na Afriku musíme nahlížet nikoli pouze na nějaký subjekt, ale na účastník ale spíš eh, pouze říkáme, že je to nějaký takový činitel, protože tam se Číňané snaží ujmout a je to pouze taková věc, se kterou musíme počítat. Pokud budeme k tomu přistupovat takto, tak já si nedokážu představit, jak chceme dospět k řádné transatlantické vizi. Příklad pan Milan Mon hovořil pro, o té global governance, o té celosvětové správě jako důležitém prvku. Ano, a pokud budeme hovořit o celosvětové zprávě, mm, v kontextu například přírodních zdrojů, surovin, tak okamžitě nám musí dojít, že se to bez Afriky nedá zvládnout. A takto se to bude utvářet i v jiných oblastech. E, nezískáme e, tu strategickou přidanou hodnotu, o níž hovořil pan uh, James Ellis, pokud to nebude pan Atlantická iniciativa, pokud uh, se tím nebudeme zabývat takto celkově. Představa toho trojuhelníku, kterou tady někteří kolegové mají, ta mi připadá, že vlastně už uh, se sami trochu, um, že jsme v podstatě zmekškali vlak, protože uh, že by sever mohl rozhodovat o tom, kteří vybraní jižní hráči budou pak přijati do toho elitního klubu, tak to už ne, to už ne máme, dnes máme tak eh, vypěstovanou a vyspělou dynamiku mezi těmi jižními hráči že si myslím, že tento trojuhelník jako nosná perspektiva už vlastně je pase a proto se domnívám, že bychom měli dávat pozor, i když hovoříme o určité představě té eh, politické rady transatlantské o níž hovoří pan Erik John. Pokud by to nestálo v cestě jiným eh, výhledům, tak by to ale podle mě pak muselo být otevřeno i Jižnímu Atlantiku a domnívám se rovněž i v souvislosti s tím eh, pan Wok se o tom zmínil i v souvislosti s transatlantickými dohodě, transatlantické dohodě o obchodu, jak bychom dokázali vše hezky spojit, aby se eh, nejednalo o něco, co by zároveň eh, jakoby stalo proti transatlantickému jihu. Děkuji. Mám tady ještě 30, 30 řečníků, ale už mi zároveň bylo řečeno, že už tady máme v sále pana Kristiana Bergera z ESVČ, který je, který je odpovědný za Afriku, Blízký východ. A prosím tedy všechny řečníky, aby byli opravdu struční a nehovořit déle než dvě minuty, abychom mohli přejít hned k dalšímu bodu pořadu jednání, nesmírně zajímavým. Pan kolega Šivěc jako další. Děkuji. Ano, pan předseda se zmínil o určitém principu, ale bylo by lepší, kdybyste to řekl hned ze začátku, protože my, kteří trpělivě čekáme ve frontě, pak přijdeme zkrátka. Já bych rád reagoval na to, co jsme zde uslyšeli v, tou, v těch dvou prezentacích. Mám dojem, že jak pan eh, profesor Jones, tak eh, náš pan zpravodaj se snaží nadefinovat určitý pojem, který podle mě už ale nadefinován vlastně je v tom politickém a diplomatickém úzu. Transatlantické vztahy a určitá nutnost vrátit se k té podstatě jsou hlavně provázány e, s vztahy v severním Atlantiku. Samozřejmě, že se to můžeme snažit rozšířit. Hovoříme o Číně, to je přirozená věc. Ano, samozřejmě Atlantik má i svou jižní část, to je samozřejmá věc, ale nes, nepokoušejme se, když hovoříme o transatlantických vztazích, se snažit vyřešit svět jako celý. To se nám povést nemůže. Kdybych měl hovořit o tom základním vztahu, tedy EU-USA, anebo případně Severní Amerikou v širším toho slova smyslu tak chci upozornit na to, že jsme tady ani jednou nezmínili organizaci NATO, což je podle mě velice příznačné, protože hovoříme na jedné straně o těch bezpečnostních otázkách a zároveň tu organizaci, která už existuje k tomuto účelu, vůbec nezmiňujeme a historickým způsobem přece jen nám určitým, určitém smyslu fungovala. Rovněž mě tam scházela jedna eh, Další záležitost. Ano, máme krizi v určitých eh, transatlantických záležitostech. Ale je to kvůli tomu, že se američané odvrátili od Evropy, že se američané najednou chtěli rozvést s tou starou manželkou, protože uviděli jiné mladé, atraktivní uh, a začali se zajímat například o Čínu, o jiné části světa a částečně právě i proto, že se sami cítili ohroženi z bezpečnostního hlediska. Takže kdybychom viděli Obamovu nedávnou řeč jako signál k posílení transatlantických vztahů, tak v takovém případě bych rád zmínil pět oblastí, kde musíme eh, velice urgentním způsobem začít spolupracovat s USA a s Kanadou. Tedy to máme zde prostor, kde považujeme za samozřejmé respektování lidských práv a tak dále, demokracii a tak. E, takže první věc, životní prostředí. Stále ještě nemáme společný přístup, stále ještě nám schází um, určité pochopení ze strany USA uh, e, k, uh, pro to, jak my vidíme ochranu životního prostředí na světě. Druhá věc, uh, chytrá uh, Eh, dlouhodobá energetická politika, šetření zdrojů je něčím, eh, o co by se měly USA více zajímat. Třetí záležitost, bezpečnost eh, v internetu. Tam můžeme USA nazvat doslova enfant terrible a to, co jsme zažili ehm, a propo akty, tak vidíme, že mm, z toho vidíme, že uvažování je úplně jiné. Další věc, obchod. To není moc žádostivá věc, tam určitě to nebude obtížné. A poslední věc. Jak můžeme hovořit o společném přístupu, když američané si ještě stále udržují víza s určitými zeměmi a s jinými naopak ne? A na závěr. Pokud země po obou stranách Atlantského oceánu se nedokážou shodnout na společném přístupu, dokonce ani vůči Blízkému východu, tak jak můžeme hovořit o kvalitních vztazích mezi námi? A najednou hovoříme o rozšířování na um, Latinskou Ameriku, Brazílii a dále a dále. Samozřejmě to můžeme vést, protože ten řetězec je nekonečný. Děkuji. Pan kolega Kelem. Pan Grazie. Děkuji. Já si myslím, že je potřeba přivítat eh, širší transatlantickou spolupráci. Jak řekl pan profesor Jones, eh, současné vztahy a mechanismy hm, dostatečně nereagují na výzvy dnešní doby. A vy jste hovořil také o takových vedlejších eh, produktech eh, globalizace. My máme svou odpovědnost, kterou na sebe musíme vzít. Máme odpovědnost také za mezinárodní spolupráci, nejenom za naše vlastní země či regiony. Přesto si už myslím, že eh, klíčem k dalšímu posunu či pokroku je to, aby Evropa se Spojenými státy více spolupracovala. Širší vize transatlantické spolupráce by tudíž posílila důvěryhodnost, pokud by Spojené státy a Evropa dokázaly úspěšně ukončit vyjednávání o dohodě o volném obchodu. A podobně, jak už řekl pan Mian Mon, musíme být připraveni na větší investice do společné zahraniční a bezpečnostní politiky, pokud máme být důvěryhodní. Návrh na vytvoření politické rady pro transatlantické vztahy, zde se domnívám, že to je myšlenka, kterou bychom měli podpořit. Myslím si, že bychom měli eh, tento dialog otevřít také latinskoamerickým zemím, jak už řekl jeden z mých kolegů. Na pana Jonese mám ještě jednu otázku. Vy jste hovořil o piráctví, o obchodování s drogami, o dalších problémech, ale nemluvil jste o kybernetické bezpečnosti, která nabývá na významu a stává se velice aktuálním a častým tématem našich diskuzí, zejména pokud jde o transatlantické vztahy. A tak se chci zeptat, zda si myslíte, zda problém kybernetické bezpečnosti by se měl jaksi promítnout šířeji do naší diskuze. Například eh, tak, že bychom požádali partnery, aby dodržovali minimální standardy chování a minimálně dodržování Budapešské úmluvy. Děkuji. Last but not... Děkuji a nyní pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vždy měl eh, zájem o takovéto globální eh, diskuze. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že transatlantické vztahy by se měly zlepšit, posílit. A je tady spousta inspirativních nápadů, neměli bychom ovšem zanedbávat ani Latinskou Ameriku. Všichni jsme velcí eh, zastánci Latinské Ameriky, já hnedka v první řadě nejenom tedy naše kolegové ze Španělska, eh, Portugalska, nesmíme zapomínat také na Karibik, eh, s nímž moje eh, země mají velmi úzké teritoriální vztahy, pak je tady Kanada, člen Commonwealthu, to znamená, že anglická královna je královnou i v Kanadě a tak dále. Je tady také ta atraktivní geometrie propojující sever a jih Ameriky s Afrikou a Evropou. A já se domnívám, že riziko pramenící z takovéto rozpravy, a pan Kelam na to trochu narazil, je to, že se věc eh, trochu rozmělňuje. Nevíme vlastně, na co se přesně soustředujeme, protože eh, pak se nám ta podstata diskuze může trochu rozplynout. Já bych byl rád, abychom se soustředili na to, co projednává v posledních eh, dnech například britský tisk, to znamená vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými jako što významnými celosvětovými obchodními a ekonomickými partnery. Já politicky upřímně musím říct, že 30% eh, Britů chce zůstat podle průzkumu v Evropské unii, přitom plánujeme referendum, ale naše vztahy s Amerikou budou naprosto klíčové, pokud je o ovlivnění veřejného mínění eh, vůči Evropské unii. Takže kdyby já myslím, že mm, je dobré, aby Británie zůstala v Evropské eh, unii a určitě to eh, přispěje i k vztahu mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Uh, i američtí politici, včetně pana prezidenta Obamy, uvádějí, že je dobré, aby Británie zůstala v Evropské unii. Takže to je jenom eh, k mým eh, východiskům. Děkuji, pane profesore, za vaše vystoupení. V tuto chvíli my se zaměřujeme v Británii hodně na Indii, diskutuje se o tom v médiích. Nicméně ty signály jsou dosti eh, smíšené, zejména pokud jde o volnou, dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unii a Indií. Chci se tedy zeptat, zda by naše bývalé vztahy se Spojenými státy, tak eh, pokud jde o dohodu o volném obchodu s nafta nebo s jakoukoliv jinou eh, součástí této eh, architektury obsahovala také možnost volného pohybu osob. A také se chci zeptat, jak otázka zemědělských dotací bude vyřešena, protože v minulosti se říkalo, že to není vlastně možné, protože tady eh, v CZP máme zemědělské eh, dotace stejně jako američané, takže tím vlastně je znemožněna eh, dohoda o volném obchodu v této oblasti. Jak myslíte, že bychom tuto překážku mohli překonat? Pan předseda, pane profesor, chcete se vyjádřit, kolik, kolik času mám? Ptá se pan Jones. Pan předseda, máte pět minut. tak možná sedm. This has been a fascinating debate, and I thank all of you for the seriousness with which... Děkuji, děkuji vám všem za vážnost, s jakou jste přistoupili k této rozpravě. Musím se přiznat, že většina mého výzkumu se zabývá transatlantickými vztahy. Má poslední kniha se zabývá bezpečnostními a hospodářskými vztahy eh, napříč Atlantikem. A v podstatě svým způsobem předjímá určité komentáře v tom smyslu, že je potřeba do toho dialogu zahrnout i na to, podporovat společné standardy, investice a obchod. V té knize, když jsme studovali zahraniční politiku USA, jsme identifikovali v podstatě čím dál větší neschopnost Spojených států řešit problémy samostatně. A tím pádem stále více akceptujeme závěr, že Spojené státy musí vstupovat do klíčových partnerství a to nejdůležitější z nich pro Obamovu vládu a vládu USA obecně, aspoň podle bezpečnostní strategie z května 2010, opakovaně to říkali mnozí diplomaté, ten nejdůležitější vztah pro USA je vztah mezi USA a Evropskou unii. No a teď budování tohoto vztahu je ta velká výzva pro nás, kterou řešíme ve zprávě. V podstatě se zabýváme tím, čím takovéto partnerství může, může přispět k řešení problémů, které USA ani Evropská unie samostatně nemohou vyřešit. Hlavní eh, jaksi směr naší zprávy je identifikování dalších aktérů, které můžeme zahrnout do toho celého vzorce, abychom lépe internalizovali to vše, co eh, činí eh, transatlantické vztahy tak kvalitními. To znamená obchod, investice, kulturní kontakty, eh, investiční kontakty. A hledáme tedy nové spojence a tím pádem saháme zejména po jižní části Atlantské oblasti. Samozřejmě chápu tu kritiku, že Afrika by do tohoto procesu měla být integrována více. Já jsem velmi úzce spolupracoval s Románem Prody, bývalým předsedou Evropské komise. Snažili jsme se vypracovat nějaký způsob, jak více zahrnout Afriku do tohoto partnerství. Eh, já nevím, já si myslím, že eh, ten fakt, že nám e, v Jižní Americe například chybí nějaká vůdčí země, je ještě exponovanější v Africe. A to je ten hlavní problém. Takže e, v první řadě je potřeba najít partnery, se kterými můžeme co nejefektivněji pracovat. A takovýto partneři jsou zkrátka a dobře v Jižní Americe. Paní Gomez se ptala na velice zajímavou věc. Řekněme, že bychom začali tímto velice intenzivním obchodně hospodářským transatlantickým partnerstvím. Co můžeme eh, v regulačním slova smyslu udělat, abychom prohloubili výhody tohoto vztahu do celé jihoatlantské oblasti? V podstatě zde máme tři aspekty. V podstatě je potřeba zajistit vyšší standardy, eh, jak zdravotní, tak jiné v oblasti potravinářství. To víme, že je velmi důležité téma pro eh, severní atlantskou oblast. Když Ron Kirk představil eh, tento program TTIP americkým žurnalistům, americkým novinářům, tak řekl, že jakmile to bude na stole, tak do 18 měsíců bude dohoda. Pakliže nějaká takováto dohoda nevznikne na zapojení latinskoamerických zemí efektivnějším způsobem do tohoto stejného sanitárního, fitosanitárního systému, tak e, nedosáhneme toho pokroku, se kterým by se museli potýkat i Indie a Čína. A to je to velmi důležité, čeho chceme dosáhnout. A podobné to je i v oblasti kyberbezpečnosti. Samozřejmě chápeme, že jsou významné rozdíly mezi tím, jakým způsobem chápe organizace internetu strana USA a mezi tím, jakým způsobem řeší ochranu osobních údajů Evropská unie. Zároveň všichni víme, že to je téma, které musíme řešit. Proč? Protože finanční transakce a sdílení informací ať například už pokud jde o civilní lety nebo veškeré e, imigrační aktivity, veškerou obchodní aktivitu, všechno toto musí běžet na internetu. A je to tady architektura, na které jsme do značné míry závislí a potřebujeme proto pro ní standardy, které nám pomohou identifikovat klíčové informační uzly a které nám pomohou je zajistit proti e, ať už podlým nebo vyloženě nebezpečným útokům. Nebude to jednoduché, to nechci říkat, ale pakliže se nám podaří zajistit tyto internetové uzly, tak můžeme podobnou bezpečnostní síť rozšířit i na jeho atlantskou oblast. A čím dříve to bude, čím dříve společně s jeho atlantskou oblastí budeme řešit tyto nové standardy, tyto nové normy, tím dříve je oni přijmou za vlastní a budou se jimi řídit. A to je, myslím, velmi důležité. Třetí příklad souvisí s finančními transakcemi. Tím se svým způsobem vracím k tomu, co říkala paní Gomez. Víme ze zkušeností z globální války proti terorismu, že eh, ta bezpečnostní akce po 11. po 11. září měla jednu klíčovou věc a to byly finanční transakce. Sledováním finančních transakcí se nám podařilo rozkrýt eh, celosvětovou teroristickou síť. Ukázalo se, že finanční transakce jsou achilovou patou jak eh, obchodu s lidmi, nelegálního obchodu s drogami a vůbec mezinárodní kriminality. A opět jde o mezinárodní normy, standardy, jde o nějaký jazyk finančních transakcí, který je třeba harmonizovat tak, abychom lépe chápali o co nám vlastně jde. Institut SWIFT na, tak, na tomto projektu pracuje, ale jakákoliv mezinárodní transatlantická podpora by byla velmi užitečná. Je, je potřeba zaangažovat do této aktivity i latinskoamerické státy. Jedině tak se nám to podaří. A nakonec je velmi důležité, že se tímto projektem zabývá i Evropský parlament. V rámci zkušeností jsme se poučili, že užší zaměření na obchod a investice nám v podstatě v dalších oblastech zanechává příliš mnoho škod. Ta celková velká myšlenka transatlantického partnerství musí být neustále na očích všech zúčastněných partnerů. Musíme o tomto mluvit se vznikajícími partnery s Indií, s Čínou a musíme se pohybovat nad rámec toho velmi úzkého kontextu obchodu a investic. Je potřeba, abychom se všemi hovořili o rozvoji, zajištění, demok- zajištění demokracie, politické stability, podporování důstojnosti a tak dále. To je to, co říkával už Romano Prodi, když podporoval spolupráci USA a Evropy. Je potřeba, abychom spolupracovali s Indií a Čínou, s Afrikou, s Africkou unii. Je to, myslím, proces, který musí zajít, začít fungovat na globální úrovni. To znamená nejprve s těmi partnery, u kterých to bude jednoduché, to znamená v severoatlantském kontextu a poté s těmi dalšími v jihoatlantském kontextu a nad rámec jeho. Děkuji vám. Na závěr Děkuji dostane... a na závěr ještě pan zpravodaj který to krátce zdr- zhrne. Děkuji. Děkuji rovněž za všechny náměty. Velice zajímavé, poutavé věci. Ono se vlastně nejedná o jedno téma, ale vlastně témata dvě ta, ty hmatatelné vztahy mezi USA a Evropskou unii, to je denodenní věc, rovněž to, jak prohlubujeme hospodářské vztahy. A pak ještě taková trochu méně jasná globální vyhlídka do budoucna. Ono je tam trochu jiná, jiná povaha těch dvou vztahů. Za prvé, všichni se určitě shodneme na tom, že je významné začít vyjednávat a pravděpodobně to bude i úspěšné. A já jsem samozřejmě v tom eh, se trochu mírnil, protože tam nemám eh, eh, nejsem způsobili, ale 22. října loňského roku se Evropský parlament vyjádřil pro tato vyjednávání. Ehm, kyberbezpečnost. Ehm, Evropská unie a USA už mají pracovní skupinu, která se zabývá touto záležitostí vznikla loni a pak TPC, to je ta transatlantická politická rada. Tady si myslím, že je klíčem k tomu eh, postupný přístup. Já si myslím, že už eh, vlastně eh, v roce 2010 se o tom hovořilo, ale tehdy to ignorovali obě strany. Pak 2011 vznikla pro energetické záště taková rada ještě 2007 vznikla taková obdobná rada pro hospodářské záležitosti, ale pro ty politické vlastně doposud ne. Zdá se, že jak Washington, tak Brusel nemá zatím velkou chuť k zakládání nových takovýchto rád, protože jim připadá, že ty politické kontakty už běží a že vlastně nic takového není zvlášť potřeba spíš chtějí posilovat ty stávající už instituci, eh, například vysoké představitelky a tak dále. Ale já si myslím, že by bylo lepší mít takový dvoustranný orgán a pak jej zpřístupnit všem ostatním zemím. Pravděpodobně se to podaří až v příštím volebním období. Já jsem spíš pesimista v té věci. A další věc, postupný eh, přístup k tomu rozšiřování postupné, já už jsem o tom hovořil, ta vyhlídka toho transatlantického um, motivu vlastně na úrovni národních vlád téměř neexistuje. Všichni neustále oslovují a vlastně um, vyčítají USA, že se soustředuje na Asii, ale my rovněž máme své hospodářské priority a já se domnívám, že bohužel ani v Evropě eh, to není tak, že by se země soustředovaly na USA. Ale i já, i profesor Jones a ještě eh, German Marshall Fund a jiné organizace připravujeme zprávy, ale bohužel eh, doba pro velkou iniciativu ještě nenastala. Samozřejmě vše se vyvíjí, dynamika se mění mění. Možná by stálo za to zorganizovat velký summit, který se tím bude zabývat, ale zatím to nevidím jako proveditelné ze dne na den. E, bohužel, protože zatím nejsou, není politická vůle, ještě to neuzrálo, samozřejmě v rámci G20 a OSN se bude něco dít. Zřejmě se ti lídři někdy sejdou, ale určitě ne dnes ani zítra. Ještě jednou děkuji za všechny komentáře, rovněž už pan předseda mi mává, že musím končit, ale já jsem disciplinovaný, téměř tedy vždy, pokud ne vždy, a hovořím, že ještě budu mít příležitost se k tomu vyjádřit. Děkuji všem za podnětné úvahy a připomínám, že veškeré dokumenty um, jsou um, omezeny um, svým rozsahem. Děkuji za disciplínu. Děkuji panu profesoru Jonesovi za to, že se dostavil mezi nás, že nám přednesl svou prezentaci. A jak už jsem se zmínil, máme tady pana Kristenenbergia, ředitele pro africké záležitosti, v Střední východ, Irán, Irák, Arabský poloostrov v rámci ESVČ. Tedy opravdu Ehm, vidíme, jak významná záležitost to je. A já bych rád plně využil času paně Bergera a to na diskusi k několika delikátních, citlivých uh, tématům, citlivým tématům, to je Magreb, Tunisko, Egypt zejména. Víme, že e, v Egyptě proběhlo e, ústavní referendum, e, v Tunisku došlo ke dramatickým událostem vražda opozičního politického lídra. Takže to jsou dvě záležitosti a dvě země, Tunisko a Egypt, které prožívají velice citlivé období. Rostou obavy ze schopností nových vlád ovládat situaci, řešit, e, být přijatelné pro občany a rovněž schopnost egyptské a tunické vlády správným způsobem reagovat na to, co žádají občané z pohledu demokratické zprávy, fungování demokracie a zároveň ještě k tomu máme tu složitou hospodářskou situaci v těchto zemích. Takže tím mých pár slov úvodem a nyní se obracím na našeho váženého hosta, aby nám přednesl, nebo snad už ho zde nemáme. Ano, prosím. Můžete zůstat tam, pane Parkere, Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž za pozvání a za možnost zúčastnit se této tématické diskuse, která se týká Egyptu a Tuneska dvou tedy velice významných zemí z pohledu naší spolupráce, jak jste právě zmínil, a zároveň zemí, které se nacházejí v obtížné situaci. Zkusím nejdříve um, vystihnout, postihnout situaci z našeho pohledu, ale zároveň stručně. Začnu Egyptem. Tam jsme svědky politické polarizace mezi sekulární opozicí a zprávou e, vládou pana prezidenta Morsiho. Vidíme rovněž vzájemné demonizování se e, těchto politických protivníků a zároveň pouliční demonstrace v Káhyře, v jiných egyptských městech a to vše probíhá na pozadí um, ne um, nějakým způsobem nereformovaného systému eh, spravedlnosti, eh, právního státu eh, a celkově politické reformy v oblasti lidských práv zaostávají. Byli jsme svědky vyhlášení výjimečného stavu u Suezského kanálu, rovněž trest smrti po rozsudku ehm, týkajících se incidentu na fotbalovém stadionu. Rovněž armáda zasahuje, která má právo zatýkat civilní obyvatele. Máme celou řadu stížností ze strany organizací, eh, zabývají se lidskými právy, které se týkají zatýkání, odsování eh, novinářů, blogerů, kteří jsou obvinováni z šíření eh, zavádějících informací. Dále svoboda vyznání, u jiných eh, politický, eh, teda mm, náboženský přesvědčení, kromě islámu, která nejsou uznávána za náboženské přesvědčení, rovněž eh, porušování práv žen, sexuální obtěžování a reagování silou na demonstrace například v Port kde máme 37 obětí, smrtelných obětí. A pozitivní stránka. Pan Stavros Lambertinis, to je zvláštní vyslanec pro lidská práva, který se vydal do Egypta a tam eh, velice plodné diskuse proběhly s egyptskou vládou a přijel s tím, že pochopil, že existuje určitá připravenost zabývat se těmi záležitostmi i právní povahy, regulatorní povahy ze strany egyptské vlády a spolupracovat s odborníky EU týkající se právě legislativy, zejména zákonu týkající mm, nevládních organizací, svobody zhromažďování, svobody združování a rovněž návrhu zákona na právo e, stávkovat a rovněž z pohledu lidských práv. Další pozitivní zprávy, dobré zprávy. Egypt pozval Evropskou unii, aby její představitele byli pozorovateli při následujících volbách. Ty pravděpodobně proběhnou v dubnu, případně květnu. Ještě nemáme přesné datum, ale jelikož už hovoříme o situaci v oblasti lidských práv, politické situaci, ale stejnou starost nám dělá i hospodářská situace, zejména rostoucí schodek nedostatek tedy cestovního ruchu, který se tam zroutil, a rostoucí chudoba místního obyvatelstva. To jsou vše záležitosti, kterými se eh, nedávno zabýval Bernardino Benal, eh, zvláštní vyslanec, představitel pro Středomoří, který, který se rozjel do těchto zemí minulý týden, přijel a pokouší se zpracovat plán, jakým způsobem v nejbližší budoucnosti s těmito záležitostmi zacházet. Já se o tom ještě zmíním. Souběžně běží diskuse o půjčce MMF. Jsme svědky eh, žádosti jedné z politických stran, že by eh, půjčky MMF měly být ověřovány a eh, vůbec, vůbec povolovány z náboženského pohledu eh, muslimskou univerzitou. Dialog mezi opozicí a vládou byl odložen s tím, že dodateční účastníci by případně mohli být přizváni, aby se z toho stal dialog mezinárodní a doufám, že pak může pokračovat. Jedním z zádrhelů mezi vládou a opozicí je otázka, zda by měla vzniknout vláda národní jednoty e, před, případně až po volbách. E, prezident trvá na tom, že by to mělo vzniknout až po volbách, zatímco opoziční strany by rády takovouto přechodnou vládu viděli už nyní. Takže to je mm, takový obrázek eh, zcela eh, základní povahy, jak to vypadá. A zde eh, návštěva pana Bernardino Leona sehrála důležitou úlohu, protože jsem se snažila smířit strany, svést je k jednému stolu a zároveň zabývat se i hospodářskými záležitostmi, která ehm, je rovněž pal, ehm, palčivá. Rostoucí chudoba, ehm, výpadek cestovního ruchu a snad možnost eh, se nějak tím způsobem vypořádat, s touto problémem vypořádat. Rovněž bych se rád zmínil, že příští týden bude první schůzka eh, s Egyptem eh, o přidružení. Rádi bychom to rozjeli a rovněž plán týkající se nových voleb. Takže to by bylo vše na úvod k Egyptu, pane předsedo. Děkuji. Než eh, otevřu diskuzi, tak chci ještě říci, že máme na programu dvě další věci, kterým se budeme věnovat, a to je fungování ESVČ a dohoda se zeměmi z azijsko-tichomorské oblasti. Času máme tedy málo, proto chci poprosit všechny řečníky, aby se omezili na jeden a půl minuty. Kolega Nec. Nejprve paní Nec. Uh, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat panu Bergerovi za úvodní vystoupení. Protože jste požádal o stručnost, pokusím se jenom zdůraznit některé pozitivní prvky a e, důvody pro trvalé znepokojení. Myslím, že musíme přivítat to, že egyptské úřady vydali oficiální pozvání pro pozorovatelskou misi pro volební období. Za druhé se domnívám, že bychom měli všichni z našich eh, pozic usilovat eh, o podporu dialogu mezi opozicí a většinou. A za třetí se domnívám, že abychom mohli vůbec efektivně Egyptu pomáhat, tak je potřeba vyjasnit několik právních záležitostí, například jaká forma podoby je vůbec naší strany možná, případně jaká omezení tu jsou. Pan Lambrenidis, nakolik vím, se už na tomto dialogu podílí a já doufám, že to situace projasní, protože v tuto chvíli evropské a americké nadace, které působí v Egyptě, ehm, často nemají možnost skutečně efektivně pracovat, spolupracovat eh, především s egyptskými nevládními organizacemi. Ta situace je komplikovaná. Děkuji. Paní Šáke, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já jsem velice ráda, že máme možnost vést tuto diskuzi. Mám několik kritických otázek. Více by mě zajímalo o e, té, vědět něco více o té vizi, více za více, abychom se vyvarovali chyb z minulosti, abychom se nesoustředili pouze na dialog s novou egyptskou vládou, ale abychom zůstali důvěryhodní a zůstali provázáni také s egyptskými občany. Myslím, že zatím se nechováme příliš jasně a důvěryhodně. Druhá otázka, já jsem byla svědky smíšených signálů, pokud jde o návštěvu vysoké představitelky Eštonové a pana von Rompuje. Chci se zeptat, jaké role jim přísluší, pokud jde o Egypt. A třetí věc, vy jste hovořil o trestech eh, smrti a verdiktu Port Said, eh, kdy bylo odsouzeno 31 lidí, ale eš, paní Eštanová nijak neodsoudila trest smrti obecně ve svém posledním vystoupení, což si myslím, že je veliká chyba a přitom je to pro Evropskou unii velice důležitá věc, tak se chci zeptat, proč nebyl vzhledem takovému to velkému rozsudku tento problém zmíněn. Pak chci ještě zmínit otázku eh, právního státu, svobody projevu, možnosti působení nevládních organizací a v této souvislosti především roli žen, což je třeba zdůrazňovat ve všech kontaktech s egyptskými úřady. A aby skončila pozitivní, pozitivně, myslím, že je dobře, že Egypt souhlasí s pozorovatelskou misí pro eh, volby a také mě těší pokrok, pokud jde o zákon o nevládních organizacích, ale myslím, že je třeba, abychom vůči Egyptu působili skutečně jasně a dali najevo eh, naše priority. Il 22 novembre è stata fatta una proposta. Děkuji. 22. Eh, listopadu byl zpracován návrh 36 eh, tuniskými poslanci který se týká trestního zákoníku a jejich návrh chce zařadit mezi trestné činy pozměnit eh, seznam trestných činů tak, aby zionistické organizace byly vyjmuty. Jejich návrhy obsahují také minimální šestiletý trest odnětí svobody v případě usvědčení z těchto trestných činů. Myslím, že se jedná nikoliv o okrajovou záležitost tuneckého parlamentu, nýbrž o věc eh, dosti významnou, protože ji zaštítilo přes 30 poslanců. Nicméně se domnívám, že to tedy není věc zanedbatelná. Nezapomínejme na to, že Tunisko je eh, nejrozvinutější zemí, pokud jde o demokratické tradice v celém Magrebu. Děkuji. Paní Brandner, prosím. Um, thank you very much. Děkuji. Děkuji za aktuální informace. Mám dvě otázky. První se týká toho, jakým způsobem jste eh, prezentoval eh, to, že je dobré, že probíhá ten asociační proces. Mně se skoro zdá, že se až příliš eh, snažíme tím narážím na to, co říkala paní Šake, kde už jsou nějaké nepřekročitelné hranice, za které dále nechceme jít, eh, co se vlastně od nás očekává. A druhá otázka, ta se týká masivního zneužívání práv žen a násilí na ženách. S tím souvisí otázka reformy policie. Do jaké míry konzultuje Egypt Evropskou unii, pokud jde o reformu policie? Pomáháme Egyptu s touto věcí? Děkuji. Pan Berger. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych začal první otázkou, která zazněla. problematika pomoci, pokud jde o eh, právní naformulování takové pomoci. O tom jsme diskutovali s představitelem pro lidská práva minulý týden. Ano, myslím, že předsednictví, eh, respektive před prezident eh, Egypta má velký zájem o využití evropských zkušeností pokud jde o například o financování nevládních organizací, zajímá se o mm, osvědčené postupy, o to, co by bylo možné převzít eh, případně z jiných arabských zemích s podobnou legislativou. A zde tedy hodně spolupracujeme s egyptskou vládou na tom, abychom eh, jim formou právní pomoci umožnili zpracovat legislativu. Pak je tady otázka financování, což je věc, eh, která pravidelně je nadnášena nevládními organizacemi a ten návrh v současném znění, tedy myslím ten návrh zákona o nevládních organizacích, umožňuje přijímání financování ze zahraničních zdrojů. Pokud jde o koncepci více za více, tak si myslím, že je jasné, eh, za jaké hranice už dále nechceme jít. My spolupracujeme s novou vládou a s novými režimy v severní Africe, ale jasně jsme řekli, že žádáme dodržení určitých zásad, například pluralita politického systému, právní stát a dodržování základních práv a svobod. To jsou věci, na které neustále narážíme a zdůrazňujeme je vždy v jakémkoliv kontaktu s egyptskými úřady, ať už jde o kontakty Lady Ashtonové nebo předsedy Rady Van Rompoje. Vy jste se ptali také na konkrétní roli těchto dvou představitelů Evropské unie. V případě vysoké představitelky je ta role, myslím, jasná, protože vede politický dialog s Egyptem a Kromě toho také vede eh, takzvanou task force pro vztahy s Egyptem. Pokud jde o otázku trestu smrti, tak eh, k tomu se vždy vyjadřujeme, pokud eh, je trest smrti uplatňován a prováděn. A platí to i v tomto případě, kdy jsme vznesli mm, tuto politickou záležitost, nadnesli jsme ji s egyptskými úřady. Pokud jde o eh, koncepci cukru a byče, tak myslím, že je třeba jasně říci, že naše pomoc Egyptu je směřována na zmírnění chudoby, směřuje nejzranitelnějším skupinám a um, pomoc na základě více za více ještě vlastně není uplatňována, teprve o tom jednáme. Budeme mít v blízké budoucnosti další možnost o tomto s egyptskými uh, úřady jednat a my při našich jednáních vždy zohledňujeme to, jak si Egypt vede, pokud jde o právní stát, základní práva a svobody. Toto vše bude zohledněno a je zohledňováno v okamžiku, kdy rozhodujeme o přidělení finančních prostředků podle zásady více za více. Ta částka, o které teď hovoříme, 90 milionů eur, to je potenciální částka, která by mohla být dána k dispozici. Co se týče otázky eh, tuniského trestního zákonníku, tak vlastně hned od začátku, kdy se článek 27 objevil v návrhu ústavy, jsme o tom jednali s prezidentem, premiérem a předsedou eh, ústavního schromáždění a byli jsme ujištěni v tom smyslu, že tento článek, tedy článek 27, nebude součástí ústavy. Já se domnívám, že naši eh, partneři mají tyto informace a takovéto prohlášení nejenom od nás, ale i další, od dalších partnerů, včetně Spojených států amerických. A myslím, že tedy bylo jednoznačně dáno najevo, že takovýto článek není přijatelný. Co se týče asociačního výboru, tak já myslím, že jsem nevyjádřil své potěšení nad takovýmto eh, výborem, protože to není žádná potěšující záležitost, ale co je zde důležité? Eh, tento výbor funguje po dvouletém eh, přerušení. Je potřeba, aby začal bilaterální dialog a spolupráce znovu fungovat. A o tom jste vlastně hovořila i vy, že my chceme eh, jasně říci, a také to v asociačním výboru říkáme, jaká jsou naše omezení, jaké jsou hranice, za něž nechceme jít a zdůrazňujeme to ve všech výborech a podvýborech, eh, kde se o tom jedná, tak abychom podporovali eh, nejenom politické reformy, ale i ekonomické reformy v Egyptě. Takže otázka, ehm, ženských práv je rozhodně součástí diskuze, kterou s egyptskými kolegy povedeme eh, mimo jiné i příští týden. Děkuji. Děkuji, pane Parkere, za takto zasvěcené informace a podrobnosti a rovněž jsem eh, byl schopen ocenit tu velice odstíněnou a prohloubenou řečovou schopnost, jak jste se vyjadřoval. A nyní už hovoříme o ESVČ. To tady máme totiž kolegu Galtieriho, který je spolu s pravodajem. Takže dovolíme mu, aby se krátce vyjádřit. Máme tady to, čemu říkáme issue paper, takový krátký přehled otázek, my jsme s tou zprávou už hodně pokročili, ale dnešní zasedání nám má sloužit k tomu, abychom ještě i z vašich úst od vás si vyslechli poznámky a záležitosti, na kterých vám záleží eh, v kontextu 28. ledna. To už máme tedy dva roky co se to ESVČ vlastně utváří a já to považuji za součást všeho. Ehm, tedy celkový přeskum a přehled eh, naší služby pro vnější činnost je na etapě, kdy musíme eh, konstatovat, že z jedné strany to ještě není plně jakoby dotvořeno, protože samozřejmě něco tak obrovského potřebuje delší dobu než dva roky k tomu, aby byl dotvořen, aby byl dokončen tento projekt. Takže tady, když kritizujeme, tak musíme kritizovat spravedlivě, férově. A pokud si tu kritiku tady dovolíme, tak pouze z pohledu dalšího vylepšování. Komise, rada samozřejmě rovněž budou přicházet z návrhy různé země, některé smysluplné a nám rovněž připadá smysluplné, že i náš výbor, případně naše plenární zasedání by o těchto otázkách mohlo hovořit a případně pak zahájit i dialog s komisí a radou, aby všechny tři instituce, které vlastně na této zprávě pracují, si mohli vzájemně předstupně svá stanoviska prezentovat, což by znamenalo ale, že by rada, stejně jako my, položila alespoň nějaký prozatímní dokument na stůl. To je prostě taková nabídka, že bychom něco takového mohli zahájit, protože to by pak znamenalo, že bychom na pozdější etapě neupadali do nějakých střetů, protože Eh, kolegové z výboru pro rozpočet, eh, pan Dol se na to podívá, eh, kolegové ve výboru pro právní záležitosti se na to podívají. Ehm, tady jde o to, aby ti, kteří případně se vyznají v rozpočtových otázkách, případně v právních otázkách, mohli se na to podívat po té technické stránce po té stránce obsazování těch stanovisek, aby e, ten přístup byl opravdu komplexní, abychom se nedívali pouze na vývoj z pohledu trendu, ale i aby to mělo nějaké základy. ESVČ byla vytvořena jako hybridní instituce, jako důsledek spojení dvou úřadů. To si musíme uvědomit komisař pro zahraniční záležitosti a předseda Rady pro zahraniční záležitosti. Takže vlastně jsou to tři klobouky, které má ten představitel na hlavě. Tedy místo předsedkyně, vysoká představitelka. A my zkusíme zjistit, zda to, co jsme si přáli, tedy administrativní, politické, synergické efekty, zda se opravdu dostavily z této operace, toho propojení. To je pro mě takové hlavní heslo. Rovněž se to budeme snažit dokladovat eh, konkrétními záležitostmi. Já jsem tradičně už považoval a stále považuje rozhodovací procesy za příliš dlouhé. Je to smutné. Například, když vidíme ty snahy o proškolování v Mali. Už se to přece na radě rozhodlo v říjnu. A na konci ledna se pak konstatuje, že za ty tři měsíce od té doby se vlastně neodehrálo vůbec nic z pohledu prosazení, uskutečnění tohoto záměru. Tak se musíme tázat, čím to je to rozhodovacími mechanismy, je to nedostatkem ESVČ, že není schopen vyvíjet tlak na členské státy, které vyjádřily ten závazek, něco opravdu provést, nebo je to nedostatek politické vůle ze strany členských států, anebo ještě něco jiného. Tady si myslím, že to je takový dobrý příklad té otázky, kterou si musíme pokládat. Kdo má pak nakopnout tu realizaci toho, co dle Lisabonské smlouvy se má odehrávat? Tedy v rámci například strukturální spolupráce, jiného typu spolupráce, ESVČ, jakým způsobem bychom mohli nasadit určité poloautomatické mechanismy, které tomu dají rytmus, které vlastně budou znamenat, že se něco bude odehrávat, jakmile se to schválí. A já si myslím, že i na nejbližší měsíce to je jedna z priorit, že totiž musíme to celé vedení SVČ brát vážně. Jsou například ti e, národní velvyslanci součástí toho, anebo na ně nahlížíme stále ještě jako vlastně národní představitelé kde to vlastně leží. Já neříkám, že je to chyba toho velvyslance, ale spíš možná té struktury. Já si nejsem jist. Já se to nesnažím jakoby soudit, ale je to jedna z otázek, kterou si musíme klást. Rovněž se musíme zabývat záležitosti spolupráce mezi institucemi. Zatím to vypadá tak, že zaměstnanci jak rady a komise se scházejí a je to vlastně hybridní mezivládní záležitost. Jakým způsobem je možné zamezit administrativní duplicita? Děkuji. Pokud tam máme nějakého zástupce komise nebo máme eh, místo předsedu komise, tak má to být chápáno jako, že vlastně komisařka má tím vlastně i tu komisi eh, učinit součástí toho procesu, reprezentovat ji na druhé straně. Jak to vypadá uvnitř komise? nahlíží komise na ESVČ jako na vlastně konkurenční těleso, orgán, který musíme držet stranou, který musíme eh, marginalizovat, moc mu neříkat, moc pravomoci mu nedávat, abychom si udrželi vlastní dominantní pozici, anebo vlastně jde o to, že ESVČ je v určitých záležitostech nadřazena a ono to má vlastně praktické dopady na to, jak fungují ty delegace. To je problém, který s námi je od samého začátku a který vlastně má co dělat i s tím, jak se pak ta delegace může chovat v terénu. Například u určitých těch takzvaných delegací se zaměstnanci nepovažují za jeden orgán, za vlastně jeden celek. Mají spíše pocit, že každý podléhá jinému pánu. Což vlastně znamená, že tam vystupují určité napětí a ten synergický efekt opravdu nepřichází. Podle mě to pak vede k tomu, že i sami zde se musíme zamyslet i nad finanční odpovědností a rozpočtovým řádem, tam si myslím, že rovněž nastal zmatek a musíme se tážat. Je to možné, že vlastně pouze ten šéf té delegace, ten zástupce je oprávněný vůbec podepisovat finanční výdaje, protože my v rozpočtovém, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu řekneme, jo, to je ale jediný způsob, jak zamezit tomu, že někdo půjde do vězení za nějaké zneužívání. A nebo spíš by se to mělo změnit tak, aby i to mohlo být přeneseno na nějakého jiného zaměstnance. Protože se pak stává, že když například je nadovolené eh, ten velvyslanec, tak nelze nikoho zaplatit, protože ten jediný člověk, který je, ochot, je, je schopen něco podepsat, tam není. Takže jakým způsobem vytvořit nějakou praktickou schopnost, eh, dát jim praktickou způsobilost finanční odpovědnosti. Denodenní záležitost. Pak ještě struktura. Otázka zeměpisné a vyváženosti a vyváženosti na základě pohlaví, ale tady si myslím, že jedna zejména záležitost je k proskoumání. Samozřejmě, že musíme považovat tuto instituci ESVČ jako něco, co se teprve buduje, ale já stále ještě mám dojem, že přestože tam je, jsou přesně stanovené procentní sazby eh, pro komisní zaměstnance, že přece jednou to nakonec dopadá tak, že jedni tomu velí a druzí to jsou jenom takoví ti mravenci že zdá se, že jsou určité státy a určití jmenovaní na ty vysoké pozice. A pak eh, ti zaměstnanci z komise sedí ve špízu a hrají si na šedou myš. Ono to nemusí být vždycky špatně ty procentuální sazby nemusí znamen, nemus, nem, nesmí znamenat, že někdo jenom je takovým tím písařem někde a druhý má možnost dělat koncepční práci. Ono i v mnohých eh, malých zemích může být eh, vedoucím delegace zaměstnanec komise, aby to statisticky ladilo, ano. Aby pak eh, nikdo nemohl nikomu nic vyčítat. Ale samozřejmě, že to se musí pak brát v úvahu, jak to vypadá v praxi. Totiž ta fáze toho záběhu, o které tady hovořím, se nesmí převtělit v tu fázi frustrace, kde vlastně už to všichni vzdají. I to si musíme vzít do hledáčku. Zda je to taková nevyhnutelná etapa, anebo zda se už nyní by měly určité věci ovlivnit, protože jsou dostatečně významné. A teď otázky, které musíme od sebe oddělovat. Otázka reprezentativnosti, toho, jakým způsobem vystupujeme navenek, eh, čili Eh, minister zahraničí, který ministerstvo zahraničí dané země mělo politické zastoupení v různých zemích, jakým způsobem můžeme řešit eh, zastoupení eh, nebo reprezentaci ad hoc, aby nemusel ten jeden člověk dělat vše, protože to pak vede k rozhodně příliš vysoké zátěži, pokud by musel být vždy všude. Ale zároveň se musíme ptát, zda v parlamentu eh, pak bude nespokojenost s tím, jak například, eh, jak často dojíždí vysoká představitelka na plenární zasedání. To se kritizuje. V lednu jsme rovněž na to téma hovořili. Ona je na plenárním zasedání každý druhý měsíc to máme ty důležité záležitosti, ale já vím z úst našeho ministra zahraničí, ale on je tam. Pokud si ho vyžádá eh, výbor pro zahraniční záležitosti, tak on se dostaví. To už by musel mít jeho závažné důvody, aby tam nebyl. Ale jak my to můžeme řešit tady, na vlastní půdě? Jak můžeme navázat na tu madridskou dohodu, na to Ehm, ehm, na to komuniké, jak v praxi je to řešitelné a do jaké míry to pak zachází do oblasti povinnosti informovat. Například bod, který musíme rovněž zohlednit. Dohoda, že u všech strategických záležitostí by měl být tento výbor konzultován ne jako oficiální závazek, ale že by se to mělo vždy zohlednit, tedy naše hledisko, než padne definitivní rozhodnutí. Ale zatím jsem nic takového nezažil. A nebo mě tady něco uniklo. Každopádně i to jsou záležitosti, na které bychom se měli podívat. A samozřejmě ještě pak další volně navazující otázky eh, bezpečnostně politické struktury, jak by měly být budovány, do jaké míry by měly být silněji provázány s komisními strukturami, anebo případně nezávislé, pak eh, mm, ředitelství pro plánování, jakým způsobem do budoucna a do jak vzdálené budoucnosti to plánovat, pak rychlá reakce na militární záležitosti, na to, co se děje, například nějaká krize, ať už vojenské povahy nebo eh, civilní povahy. To už vlastně jsou věci, kterými jsme se už zabývali, ale teď vlastně na to dává příležitost se na to podívat znovu v kontextu, protože tady se snad ještě něco dá ovlivnit u ESVČ za čtyři až pět let, když už se vše vlastně vytesá do kamene, tak už s tím půjde těžko něco dělat. A měli bychom se rovněž pokusit s paní Ashton, která opravdu se snaží, angažuje se, pohovořit i s ní, protože i ona už má určité zkušenosti, co v praxi funguje, co nefunguje. A ty slabiny snad i z vlastní, z vlastní zkušenosti už zažila. Takže když jde o tu schopnost konat, a to jsem ještě zapomněl, že i konzulární služba do toho spadá. No, myslím si, že je toho vlastně více než dost. A nyní se obracím na Roberta, aby se ujal slova. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. To, co nám tady teď říkal Elmar, Elmar Brock, v podstatě velmi pěkně ilustruje to, v rámci jakých parlamentů, eh, pardon, v rámci jakých parametrů můžeme přepracovat rozhodnutí o Evropské službě pro vnější činnost. Tento přeskum není povinný, ale podle článku 13 rozhodnutí je možný. V podstatě takto. Hlavní eh, směr našich návrhů, pokud jde o konvergenci jednotlivých prvků SVČ, je efektivní hodnocení inovací SVČ, pokud jde o roli eh, vysoké představitelky a SVČ vůbec v rámci kontextu smluv. Chceme zaujmout eh, komplexní přístup eh, podle litery a ducha smlouvy, který se však velmi často v praxi obtížně implementuje. A to je věc, která se nám objevuje v mnoha prvcích které by podle našeho názoru mohly být součástí příspěvku v parlamentu k přeskumnému procesu. Pan Brok jich mnoho zmínil a proto já mohu být už velmi stručný a pokusím se představit pouze souhrn jednotlivých bodů, tak jak je vnímám. Samozřejmě je důležité, abychom měli vstupy od ostatních kolegů. Nejprve co do role vysoké představitelky podstatě zde jsou dvě věci. Jednak, jak můžeme pomoci zajistit to, že vysoká představitelka může vykonávat svou funkci jako místo předsedkyně komise, zodpovědná za koordinaci jednotlivých eh, oblastí politiky komise. V podstatě zatím máme ten pocit, že se tohoto úkolu nemůže zhostit tak efektivně, jak by bylo bývalo bylo záhodno. Samozřejmě SVČ eh, by k tomu mohla přispět, nemůže to asi eh, zařídit úplně všechno, ale určité řešení se zde nabízí. Mohli bychom mít například nějakého více tajemníka SVČ, který by zajišťoval koordinaci v rámci komise, nebo nějaké takovéto jiné podobné řešení, které by umožnilo vysoké představitelce plnit tuto velmi zásadní strategickou funkci, a e, které by umožnilo skutečně zaujímat ten komplexní přístup k zahraničním věcem EU. A druhá věc jsou její zástupci. To je velmi komplexní téma. Eh, vstupuje zde do hry velice složitý právní rámec, o kterém víme, ale já si myslím, že toto nemůžeme změnit, aniž bychom zároveň měnili smlouvu. Ovšem i zde jsou podle mě řešení, která můžeme eh, začít zkoumat tak, abychom zachovali důležitost funkce vysoké představitelky a zároveň, abychom podpořili stávající možnosti delegovat zástupce, kteří by měli konkrétně definované úkoly. Já si nemyslím, že to rozhodnutí e, úřadujícího předsedy je to nejlepší, co mohlo nastat. Myslím si, že možností podle článku 33 je mnoho a musí rozhodnout komise. A pak je tedy samotná struktura SVČ. To je svým způsobem to nejdůležitější. A mezi různými body vidíme dva důležité. Jednak eh, je zde taková ta dualita administrativně vzato, která v podstatě způsobuje, že máme generálního tajemníka v hlavním, v hlavním stanu, v hlavní kanceláři, a pak máme jakousi oddělenou činnost eh, eh, struktur společné eh, obrané a bezpečnostní politiky. Já si myslím, že my jako parlament bychom aktivně měli přispět k řešení těchto dvou aspektů. Stanovisko komise k těmto věcem se různí. Podle toho, s kým mluvíte. V parlamentu to musíme vnímat v kontextu finančních nástrojů, tak, abychom e, v roce 2013, kdy bude probíhat přeskum e, SVČ, abychom prosadili názor parlamentu. Pan Brok to řekl, myslím, velmi jasně a já s jeho názory v podstatě bez výjimky souhlasím. Je potřeba vyhnout se té paradoxní situaci, kdy by SVČ jako instituce, která má zaujímat jednotný přístup co do přítomnosti Evropské unie v zahraničí, by vedla k jakési multiplikaci, ke zdvojení zastoupení Evropské unie přímo v terénu. V některých zemích eh, lidé zkrátka nechápou, proč je Evropská unie zastoupena ve třech různých budovách. A pak je zde celá ta role šéfa delegace. A e, také jsou zde pak e, různé záležitosti ohledně vztahů s šéfem delegace, těch členů delegací, kteří přímo nespadají pod SVČ. Ale o tom už hovořil pan Brok. A třetí věc podle článku 13 rozhodnutí je personální obsazení, eh, o kterém se hovoří jako o hlavním aspektu eh, tohoto přeskumu. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Je samozřejmě správné a na místě, aby ten přeskumný proces cílil zejména na článek 6, pokud jde o personální obsazení, personální naplnění SVČ, to rozhodnutí musí projít přeskumným řízením, ale nemělo by to nijak podkopávat ustanovení služebního řádu, která musí být v tomto kontextu plněna. V tomto ohledu musíme i nadále spolupracovat s výborem pro právní záležitosti. Parlament musí zaujmout velmi pevné stanovisko a musí se vyhnout situaci, kdy nebudeme mít dostatečně pevný právní základ pro jakékoliv změny rozhodnutí o SVČ. Veškeré změny zde mohou být založeny pouze na jasně formulovaných změnách eh, služebního řádu. A pak zde je ta geograficko-genderová, ale i institucionálně eh, orientovaná otázka vyvážení. Eh, tak, jak bylo souhlaseno v Madridu, není to jenom otázka čísel eh, celkových součtů. Jsou zde různá rů, jsou zde růže, různé ožehavé věci v oblasti misí například, které musíme velmi pečlivě řešit. A pokud jde o otázku odpovědnosti, v souladu s dohodou z Madridu vítáme otevřenost úřadu vysoké představitelky. Myslím si, že cesta před námi bude každopádně ještě dlouhá. Mám zde na mysli článek 238 a další. Ale každopádně bude potřeba se sdělením z Madridu konečně začít řídit ještě předtím, než budeme eh, dále rozšiřovat společnou finančně bezpečnostní politiku. A pak je tady také samozřejmě otázka informování a neinformování různých dalších orgánů a institucí, ale to jsou otázky, které budeme muset zvážit ještě do budoucna. Děkuji vám za pozornost. Pan předseda hovoří bez mikrofonu. Kolega Salafranka. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Gualtierimu za tyto úvahy, které nám umožní dále diskutovat o této velice důležité věci, protože parlament samozřejmě přispěl k rozvoji ESVČ. Teď je třeba vše velice pečlivě zvážit s tím, že není dobré cokoliv skrývat, před čímkoliv uhýbat. Já se domnívám, že třeba říci, že je v podstatě zázrak, že vznikl tento úřad SVČ, ale teď je eh, třeba se zamyslet nad tím, zda ten úřad, tak jak byl založen a jak funguje, skutečně přispívá k posílení viditelnosti a efektivity a soudržnosti Evropské unie na mezinárodním poli. My jsme um, už schromáždili určité zkušenosti, prožili jsme si gruzijskou krizi, krizi arabského jara, zažili jsme problémy v Libii, pomáhali jsme, respektive jsme se účastnili uh, začlenění Palestiny do OSN, byli jsme svědky také konfliktu v Mali, takže máme jisté zkušenosti a e, já bych e, z nich těžil. Je tady jeden velice důležitý aspekt a to je aspekt politické odpovědnosti. Já mám dojem, že Evropský parlament by neměl se snažit e, držet si svoje výsady za každou cenu, spíše by měl přispívat k větší efektivitě a tady vlastně navazuji na to, co řekl pan Gualtieri a pan Brok. To je proces rozhodování a jeho správné nastavení. Já se domnívám, eh, že je potřeba, aby tady existovali určitý političtí hm, zástupci, eh, kteří by měli mít určité eh, pravomoci, můžou být zakompenováni do generálního sekretariátu či kamkoliv jinam. A tímto způsobem bychom zajistili eh, ten tok informací, o kterém hovořil pan Brok. Eh, druhá věc, eh, je potřeba mít také oddělení strategického plánování, který, které by bylo řízeno z úrovně generálního sekretariátu, tak aby se koherentně a soudržně rozhodovala v rámci ESVČ. Já bych jim eh, chtěl říct, eh, že Samozřejmě tady ještě jsou veliké mezery, pokud jde o rozhodování na Radě ministrů Evropské unie. V každém případě moje obavy se v tuto chvíli, kdy se zabýváme přeskumem, týkají především toho, abychom nestratili ten komunitární aspekt SVČ ze zřetele. Protože když Evropská unie schválila Lisabonskou smlouvu, jsou, byly s tím spojeny určité ambice týkají, týkající se komunitarizace zahraniční politiky a e, nám zde tady o to, abychom nastavili vyváženost a tak e, bych byl nerad, abychom komunitární aspekt e, zahraniční politiky si podkopali nebo nedostatečně vzali v potaz. Myslím si, že mm, tady musíme dbát především na to, abychom udrželi veškeré privilegie a výsady, které Evropský parlament má e, v této oblasti i v příštím finančním e, období. Mluvil o tom i pan e, Gualtieri. Já se domnívám, že je důležité, aby také veškerá generální ředitelství, která působí eh, v oblasti zahraniční eh, politiky, svou činnost dostatečně koordinovali. Koordinace těchto činností může být eh, úkolem například vysoké představitelky nebo nějaké zvláštní skupiny. Další věc to je morálka úředníků, komise a institucí komise a rady. Myslím si, že dochází k velkému poklesu mm, etických standardů při práci některých eh, úředníků. Já si myslím, že to vyplývá už z dřívějších eh, diskuzí. Vidíme, že eh, je tady příliš velký počet úředníků na vysokých pozicích což eh, nepřispívá k dobrému fungování jak delegací, tak SVČ. Mluvil o tom i pan Gualtieri. Já myslím, že samozřejmě, že šéfové delegací musí mít určité pravomoci, možnosti, ale tyto pravomoci musí podléhat určité koordinaci. Čímž nechci říci, že by Evropská komise měla přijít o své kompetence v této oblasti, ale Musíme usilovat o eh, úspory tam, kde to možné je a Evropský parlament jednoznačně eh, eh, řekl, že je potřeba evropské delegace příslušným způsobem finančně podpořit. Ještě bych zdůraznil jednu věc, pane eh, předsedo, že v okamžiku, kdy budeme diskutovat o přeskumu ESVČ, je třeba si uvědomit, jaké pravomoci v oblasti zahraniční politiky Evropská unie má a chce mít, eh, aby nedocházelo k nacionalizaci mm, zahraniční mm, politiky, protože v takovém případě bychom vůbec Lisabonskou smlouvu a ESVČ nepotřebovali, takže je potřeba se zamyslet nad fungováním ESVČ. Myslím si, že jsou tady i pozitivní momenty. Eh, pokud jde o fungování úřadu i samotné vysoké představitelky. Na druhé straně, jakožto zástupci, volení zástupci občanů, musíme jasně e, ukázat svou odpovědnost a obhájit to, co stanoví Lisabonská smlouva. To znamená, že si přejeme soudržnější, ambicioznější komunitární zahraniční politiku. Děkuji. Voorzitter, ik zal uh, Prosím další řečník. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pro jedno budu hovořit svým vlastním jazykem, tak si prosím, kolegové, nasaďte sluchátka, pakliže byste mi třeba měli nerozumět. Nejprve přenu přeji pánům Broku a Galtierimu co největší úspěch a děkuji jim za to, že nás upozornili na tolik aspektů, které musíme řešit. Samozřejmě v této fázi máme daleko více otázek, než máme odpovědí. Začala bych tím, že okomentuji to, co říkal kolega Brok na začátku. Když se podíváme na to, jak komplexní tato situace je, tak je v podstatě téměř zázrak, že SVČ vůbec funguje. Na začátku se všechno e, stavilo proti SVČ a to, že dokázala přežít, je velmi pozitivní signál, ale sám o sobě bohužel nestačí. V minulých týdnech se nám objevilo několik důvodů, e, které zapříčinily jakýsi jakýsi prout úvah o nízkoprofilových aktivitách SVČ v Mali a vůbec v Africe a budeme dříve nebo později se muset zabývat tím, proč tomu tak bylo. Zda to je pouze neadekvátní činností SVČ nebo neadekvátní činností vysoké představitelky. Já osobně si to nemyslím, já si myslím, že ta situace je komplexnější, ale i přesto Způsob, jakým se věci odvíjejí, jakým způsobem fungujeme, nám ukazuje, že jsme ještě velmi vzdáleni té transparentnosti a té efektivitě evropské vnější činnosti, jakou jsme původně chtěli. Kromě toho si myslím, že by vůbec nebylo na škodu, kdybychom se podívali na práci, na způsob možností vylepšení práce našich delegací. Kolega Brok hovořil o odpovědnosti a o tom, že i ten nejmenší výdaj musí být podepsán šéfem delegace, což je naprosto absurdní. Ale jak říkali členové jiných výborů, například rozpočtového výboru, musíme také uznat, že nemůžeme zároveň chtít rychlejší a efektivnější rozhodování a zároveň kontrolovat každý jednotlivý detail každého jednotlivého rozhodnutí. Pak, když chceme, aby rozhodnutí byla efektivní, tak musíme uznat, že zkrátka může dojít k chybám. A já si myslím, že vlastně ani my v tom nemáme jasno. Chceme efektivitu, ale chceme i odpovědnost. Takže otázka je, jakým způsobem lze dosáhnout kompatibility obou těchto prvků. A poslední můj komentář se týká toho, co navrhl pan Brok, v tom smyslu, že bychom se společně s radou e, a s paní baronkou Eštnovou a s komisí zamysleli nad tím, jak vlastně oni vnímají proces přeskumu e, rozhodnutí OSVČ. Zda ten přeskum bude úspěšný, to je samozřejmě jiná věc, ale já si myslím, že minimálně toto bychom udělat měli. I když to bude třeba jenom prvotní výměna názorů. Konec konců zkušenosti z SVČ z různých institucí se nám různí. E, já se k tomu už nebudu vyjadřovat, protože tím bych zdržovala. Chci poděkovat oběma spoluspravodajům za skvělou práci, Myslím si, že ta zpráva hodnocení bude velmi vyvážená, bude poskytovat důležité body a poznatky do budoucna. Děkuji. Ano, ten rozhovor s paní Ešnovou považuji za velmi dobrý nápad. Paní Gomez má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat vám a panu Galtierimu za analýzu situace a Vítám také příspěvky kolegů do diskuze. Myslím si, že Lady Eštenové je třeba poděkovat za vytvoření tohoto úřadu a za dohodu, kterou s námi uzavřela. Já si myslím, že to umožnilo pokrok ve fungování SVČ. Ten úkol byl skutečně obrovský vzhledem k současnému institucionálnímu rámci a vzhledem k nevyhnutelným problémům, které nám musely nastat, ať už jde otázky personálu a tak podobně. Já si myslím, že si tedy zaslouží naše ocenění. Pokud jde o to, k čemu to politicky vedlo, tak eh, zde je třeba mm, se na to podívat komplexně. Já sama jsem si několikrát říkala ještě, že byl znovu zvolen eh, Obama navzdory některým problémům, nekonzistentnosti a tak dále. Protože to s tím souvisí. Vidíme totiž, že kreativita a inovace mm, většinou pochází z druhé strany Atlantiku, pokud jde o naše spolupráce v zahraničních záležitostech na celosvětovém poli. Zmínila bych mimo jiné tři oblasti, kde se domnívám, že dopad Spojených států či vliv Spojených států je více než významný vzhledem k naší omezené činnosti či nečinnosti. Jednak je to mírový proces na Blízkém východě, kde myslím, že příliš nepřispíváme, navzdory tomu, že samozřejmě nás situace více než znepokojuje a i Lady nová zdůrazňovala význam tohoto konfliktu pro Evropskou unii. Další věc to je arabské jaro a tím souvisí další důležitá otázka, která by měla řídit naše úsilí o komunitarizaci zahraniční politiky, a to je reforma Rady bezpečnosti OSN, kde jakožto EU v podstatě chybíme. Samozřejmě, že chápu, že některé členské státy jsou proti, především stálí členové Rady bezpečnosti, ale myslím si, že to by nemělo být mm, jaksi překážkou eh, pro to, aby se v problematice mohla prosazovat eh, Lady Ashtonová a ESVČ. A zatím tomu tak není. Přitom je to otázka zásadního významu. Dále eh, bych navázala na to, co řekl pan předseda Brok A to je to, že třeba jasně stanovit role vysoké představitelky a předsedy ehm, komise a dalších ehm, komisařů či generálních ředitelů, eh, všech, kteří nějakým způsobem ovlivňují zahraniční politiku. ať už je to oblast politiky rozšíření či humanitární eh, politiky, eh, kde možná to úsilí je trošku vyšší než v oblasti mezinárodního obchodu, energetiky či lidských práv, která jsou často přehlížena. Dále se domnívám, že finanční krize by měla být vnímána jako významný faktor, který nás nutí k větší integraci v rámci společenství. Vy jste, pane předsedo, mluvil o službách eh, a odděleních rady, ale nejsou to jenom oni, jsou to i diplomatická zastoupení, kde by mělo být možné, aby členské státy vytvářely společná diplomatická zastoupení ve společných evropských domech. A pak je tady ještě další oblast, kde bych chtěla lepší výsledky, a to je eh, spolupráce nebo sdílení vojenských eh, kapacit. To je oblast, eh, kde prozatím nevidím patřičné výsledky a přitom je to oblast nesmírně důležitá eh, pro důvěryhodnost zahraniční politiky EU. A na závěr se chci zmínit o odpovědnosti, čímž navazuji na to, co řekl pan Galtieri a pan Salafranca. Já myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, pokroku, pokud jde o poskytování informací parlamentu, ale je třeba najít způsob, jak zapojit Evropský parlament eh, více do rozhodování eh, v předběžných fázích. Děkuji. Milí kolegové, kolegyně, máme tady ještě pět žadatelů o slovo. Pan Gualtieri pak musí ve 12 i tak odejít a pak ještě máme jeden bod na pořadu jednání. Takže já bych si dovolil poprosit o stručnost těch nascházejících řečníků, abychom se nedostali do potíší. Paní Brandner nemusí vše zdůvodňovat, stačí, když vyjmenujete, o co vám jde, samotnou látku a e, pak e, jinak vám vypnu mikrofon. Dvě minuty. Já nevím, zda se mi to podaří, pane předsedo, ale buď teda se to opravdu od začátku bude prosazovat, že každý bude mít dvě minuty, ale to, že když dojde až na zelené, tak najednou máme pouze dvě minuty, to akceptovat nemohu. Opravdu, to už je vlastně jedno. Na koho, ale když přijde řada na až toho dalšího člověka. Předseda, čelíme situaci, že bychom případně museli zrušit jeden bod pořadu jednání a to nechceme. Máme tady šanci vše zvládnout. Nemohu prostě eh, tady eh, lidem sebrat slovo úplně a řeknu, eh, že bych jim řekl, že na ně nedojde vůbec, takže zkuste se omezit. Dobrá. Nejdříve. Nejdříve bych chtěla po... ano, pochválit zpravodaje a rovněž i za to, že dostatečně včas se obrací na všechny, abychom byli schopni otevřeně a konstruktivně si vyměňovat názory. A jedním ze signálů je, že pro dnešek by měl být že musí ESVČ sama seriózně přistupovat k tomuto přeskumu, kriticky nahlížet na svou činnost a nenahlížet na to jako projev slabosti, protože tady chceme budovat, zlepšit tu eh, vnější službu a musíme té příležitosti využít. Nejdříve pár záležitostí k tomu komplexnímu přístupu, o němž už tady hovoří předřečníci. V madridském dokumentu byla řeč o vhodné struktuře, ale ona stále ještě neexistuje. Místo toho stále máme ještě CMPD, CSPC, čili Eh, oddělenou bezpečnostní eh, politiku obranou, oddělenou politiku zahraniční a ještě navíc vytváříme dodatečné struktury jako milce, tým a vůbec se nezdá, že by se to integrovalo se zbytkem. Takže musíme se na to podívat znovu a zamyslet se nad tím, jak všechny ty struktury svést dohromady, aby ten přístup opravdu byl komplexní, zejména dojde-li někde ke krizi. Rovněž e, řízení finančních nástrojů, e, přehled e, rozdělení kompetencí mezi ESVČ komisí a možná by se mělo integrovat ten nástroj pro zahraniční politiku do ESVČ a pak spolupráce mezi rozvojovou pomocí a vnější politikou. My jsme řekli, že e, jak pan komisař Píbalks, tak paní Eštonová by to měli podepisovat, ale v praxi to dělá pouze pan komisař Píbalks, takže tady si myslím, že se musíme řídit e, tím, nebo se zamyslet, zda to naše rozhodnutí bylo nosné nebo prakticky proveditelné. Rovněž musíme ještě jednou promyslet tu strukturu, kterou má kolem sebe pan Milcar pár záležitostí, které se týkají právě otázky toho náhradníka, případně e, toho zástupce. Měli bychom uvažovat o tom, zda by paní baronka měla mít své zástupce, protože samozřejmě ona nemůže být všude a navíc ještě združuje tři funkce, což vlastně není v praxi možné a to bychom měli přiznat. Za druhé, tady si myslím, že trochu opravujeme e, tu původní, to původní stanovisko parlamentu totiž mít jednoho generálního sekretáře, který by měl vlastně odpovědnost a rovněž eh, ten eh, chief operating officer, to by měl být opravdu takový provozní ředitel a ne eh, angažovat se v politice, pak rovněž kritizujeme náklady a délku rozhodovacích procesů, které vznikly to je oprávněné. Pan Brok rovněž zmínil, že už skoro. Skoro už jsem řekla všechno, říká řečnice. Je téměř nemožné pro e, zaměstnance komise a bývalé e, zaměstnance rady, že by se do ESVČ dostali. Většinou tam posílají členské státy své e, lidi a vlastně jsou znevýhodněni zaměstnanci komunitních institucí a to se musí e, přeskoumat. Pak ještě bychom měli být lépe informováni, co se osvědčilo, co ne. Genderová vyváženost, o níž jste hovořili. Cashton vlastně oznámila, že má v plánu zvýšit přítomnost žen, ale já jsem takový plán zatím neviděla, nečetla, ráda bych ho dostala. Já jsem přesvědčena, že kromě toho musíme vidět silnější politickou vůli ze strany státu, jak říkala paní Melce. Nelze něco takového ničím jiným nahradit. Pokud tomu budou členské státy důvěřovat eh, tomu ESVČ, tak si snad najdou více prostředků a budou tam poslat kvalitnější lidi. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se bude o této problematice diskutovat dále. Pan předseda bez mikrofonu. Takže ještě výbor pro bezpečnost a obranu. Tam má jasnou vojenskou disciplínu. Doufejme, že bude krásným příkladem. Ano, děkuji, děkuji. Budu velmi stručný. Souhlasím s tím, co říkala Franciska Brandner, zejména o strukturách pro reakce na krizi. To je samozřejmě to nejviditelnější, chcete-li, co děláme. Nemyslím si, že by se jednalo o nějaký strukturální problém. Pakliže nějaký problém takovéhoto druhu máme, tak to, že máme příliš mnoho struktur. Nemysleme si, že združení všech těchto antikrizových struktur do jedné megastruktury by bylo to ideální řešení. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že by se tím rozmělnily ty konkrétní nástroje vojenské a jiné, které máme, aniž by to vedlo k zvýšení efektivity systému. Já si myslím, že spíše potřebujeme koordinaci. Já souhlasím s tím, co zaznělo, to CMC, CPMCC a všechna ta další eh, písmenková polévka, to je hrozně hezká věc, ale co není jasné, je systém velení. Dříve nebo později se to všechno musí dostat k vysoké představitelce, která musí rozhodnout. A to ne vždy funguje. Já si myslím, že ten systém velení by mohl být nějaký systém různých ataše, nebo já nevím. Něco zkrátka, co by nám pomohlo vytvořit si lepší strukturu řízení, strukturu velení. Kromě toho vysoká představitelka toho má na talíři až příliš a je přetížena. A já si myslím, že je potřeba e, zabývat se možností spolupráce. Nebo například otázkami dostupnosti e, vysoké představitelky v oblasti bezpečnosti a v otázkách e, obrany. Třeba minulý týden bylo v Dublinu neformální zasedání obrané, které se koná jednou za pět měsíců takže ta organizace je v podstatě jasná, ale Lady Ashtonová tam přijet nemohla. Hovořilo se tam přitom o Mali, o bezpečnostních konceptech pro rok 2013. Eh, někteří z vás řeknou, že to jsou přece hlouposti, ale paní Eštnová by tam byla bývala asi dost ráda byla. Je to frustrující, že to nestíhá. No, upřímně řečeno, eh, vy si stěžujete, že nejezdí dost často do parlamentu. Já si myslím, že eh, ta sekvenčnost jejich náštěv, respektive eh, jejich plánování, je v podstatě eh, na snadě. A není vždy správné posílat nějakého zástupce nebo více zástupce nebo někoho takového. Takže je to skutečně problém excesivní centralizace funkcí k jedné osobě, která, jak tu zaznělo, má vlastně tři různé klobouky. A zcela konkrétně, pokud jde o ty výdaje na e, mise, na civilní mise zejména, e, to trošičku problém je. E, On no, problém je, že se tyto problémy stále táhnout už desetiletí, protože komise nechce navýšit finanční prostředky pro tyto mise. Například v africkém rohu v Nigéru a jinde to často funguje tak, že šéf delegace má v podstatě v ruce mobilní telefon a musí úřadovat z nějakého hotelu, protože mu komise nedá vůbec žádné peníze na logistiku. Ale to už jsou věci e, z doby pana Solany. Já si myslím, že to dvojí až trojí kloboukování lidí musíme konečně začít řešit. Děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. No, je jasné, že SVČ je potřeba trošičku přepracovat. Eh, vidíme po letech, že určité dílčí úspěchy zde byly, jsou zde určité problémy, které je potřeba řešit. Některé členské státy, jak si SVČ nevyužívají pravidelně, používají pouze jako jak, jakousi zálohovací záložní možnost, když se jim to hodí například k, si, k situaci v Mali, tam si volali jenom pan Cameron a pan Hollande, SVČ v podstatě na začátku v tom rozhodování vůbec nefigurovala. Eh, vysoká představitelka je skutečně přetížená, má mnoho úkolů, a její stanovování priorit je asi potřeba trošičku eh, přeskoumat, protože netráví ani dost času jako komisařka v komisi, ani v parlamentu, ani eh, v, na mezinárodní scéně, kde má také velmi důležité závazky, nemůže být na třech místech na jedno. Já si myslím, eh, respektive tak to má frakce, tu nějakou funkci zástupce vysoké představitelky odmítá. Já si myslím, že je potřeba, aby lidé tohoto druhu byli na správném místě, byli tam řádně delegováni a měli správné vztahy e, s parlamentem. A to může být variabilní funkce, nemůže, nemusí to být trvalá funkce. E, souhlasím s možností posílení funkce generálního tajemníka. Já si velmi vážím Piera Clermonta, toho, co udělal. Já si myslím, že to je velký příspěvek ale upřímně se mi nelíbí ta korporátní struktura eh, toho nejvyššího panelu. Nevíme, kdo co, kdo co dělá, kdo vlastně je. Je to spíše taková eh, struktura typu Goldman Sachs než eh, spolehlivá evropská instituce a to je potřeba předělat. Kromě toho si myslím, že bychom měli mít někoho, jednu osobu, která bude styčným důstojníkem, abych tak řekl, s Evropským parlamentem. Nedávno, když jsem si plánoval jednu cestu v souvislosti se zprávou o Sahelu, tak jsem v podstatě vůbec nemohl dohledat nikoho, kdo by mi mohl usnadnit tu cestu a zorganizovat ji pro mě. Hovořil jsem s delegacemi Nakonec jsem se musel spolehnout na vlastní kontakty, které mám v komisi a to mi přišlo zvláštní, že vlastně nemáme vůbec žádné propojení s SVČ působící v dané oblasti. E, kromě toho je potřeba zaměřit se na přidanou hodnotu. E, určité delegace si sebou nesou velmi výrazný odkaz komise v Panamě, na Barbadosu a to jsou věci, které je potřeba změnit. Myslím si, že bychom také měli posílit roli delegací jakožto základu pro nějakého bilaterálního ambasadora, tak aby si zkrátka členské státy uvědomili, že když budou škrtat rozpočet, tak tím přijdou o značné penzum přidané hodnoty v SVČ. Pan předseda opět bez mikrofonu. Děkuji. Pane předsedo, jenom velice stručně. Nesmíme zapomínat na celkový kontext, tedy eh, zda členské státy chtějí rozvíjet společnou zahraniční politiku a ESVČ. Zdá se, že tento zájem prozatím nemají a také třeba říci, že všechny členské státy, kromě Německa, dramaticky snižují stavy na ministerstvech zahraničních věcí, ale žádný členský stát to nedělá proto, že by existovala Evropská eh, zahraniční služba, tedy společná Evropská zahraniční služba. A důležité pro Evropskou unii je to proto, že hospodářská krize a globální význam Evropy jak se kvůli ní klesá. Vidíme, že ministerstva na národní úrovni škrtají stavy a škrtá se i v ESVČ a tím klesá důvěryhodnost Unie. Teď je třeba se ptát, zda členské státy mají zájem na tom vysílat své vlastní velvyslance, umístovat je na zastupitelstva ESVČ protože když všechny členské státy snižují své stavy v zahraniční politice a nebude se to ničím jiným nahrazovat, tak ztratíme eh, svůj význam jakožto Evropská unie. Tento celkový kontext je třeba zvážit. Předseda opět bez mikrofonu. Děkuji. Naše paní zpravodajka pro rozpočet, prosím. Thank you. Děkuji. Podstata mého stanoviska v, ve výboru pro rozpočtu vychází ze zprávy účetního dvora, pokud jde eh, o finanční rok 2011. A v případě ESVČ eh, účetní dvůr říká, že pokud jde o administrativní výdaje, tak tam nejsou zásadní chyby a že dozorčí systémy a mechanismy efektivně fungují. Je tam několik eh, chyb, které se objevují v případech, které prověřoval účetní dvůr, ale zde chci říci, že um, tyto, um, tyto chyby mohou být pouze přechodné povahy, vzhledem k tomu, že ten úřad teprve začíná fungovat. Já bych tedy chtěla doporučit, aby SVČ maximálně využil práce, kterou, která byla odvedena na finanční nařízení a také osvědčených postupů, pokud jde o administrativní výdaje. Zvláště důležité je to Vzhledem ke značným částkám, které jsou vynakládány na správní náklady a platí se také za hranicemi Evropské unie, to znamená jaksi mimo přímý dohled evropských daňových poplatníků, proto musíme udělat maximum pro ochranu evropských finančních zájmů. Znamená to, že je třeba vytvořit eh, právní eh, základ eh, pro SVČ, na jehož základě je třeba zajistit řádné zastoupení všech členských států z geografického hlediska, a to na všech úrovních. Děkuji. Já velice děkuji za všechny úvahy, které zde zazněly. My jsme si to vše pilně zapisovali a ještě to si prohlédneme z nahrávky, tak abychom byli schopni využít všechny názory našich kolegů a na základě toho a i slyšení vypracujeme první návrh zprávy, který vám posléze předložíme já zároveň se pokusím spojit se s těmi ostatními institucemi už ve velmi rané fázi, abychom už i nyní byli schopni postupovat eh, podle modelu co nejsmířlivější pozice v tom stanovisku. Roberto? Já bych k tomu ani neměl tak eh, nic moc co dodat. Připadá mi, že příspěvky, které jsem si zde poslechl, vlastně jsou v souladu s tím, kto, co už jsme i my sami vypíchli ve svém pracovním dokumentu jako takové ty ústřední motivy. Z politického e, pohledu mi připadá nejdůležitější záležitostí skutečnost, že hovoříme o celá základní věci zde, totiž provázanost či vztahy mezi institucemi a mezi ESVČ, eh, parlamentem, komisí, to, co zde řekl vlastně kolega Salafranka. Eh, když jsme hovořili o všem před rokem 2010, tak tam šlo o to, že jsme v rámci madridské dohody se snažili zabezpečit co nejšíře střižené ESVČ ještě širo, šířej pojaté, než to koncipovala komise, ale pak to dopadlo tak, že vlastně členské státy do toho vložili, co si mohli dovolit. Ale parlament to takto chtěl zajistit. Totiž ESVČ, který bude mít dimenzi opravdové vnější služby. Čili ta rovnice nyní spočívá v tom, že my jsme se snažili zabezpečit šir, široce pojatou službu, která by opravdu pokrývala komplexně ty oblasti tak, aby tam pak nedocházelo k nějakým individuálním vládním tlakům, aby šlo opravdu o komunitarizaci, ale v praxi to takto úplně neproběhlo. Já si jsem toho problému vědom a zároveň si ale myslím, že není ani proveditelné, ani možné nyní začít bojovat o tu původní koncepci. Na druhé straně prostředky se snižují ale my se musíme snažit tu šíři zabezpečit tak, aby výkon funkcí v, rámi, v rámci ESVČ nebyl na úkor komunitární metody. Tedy, tak jak jsem řekl už na začátku, snažme se přispět k tomu, aby úloha vysoké představitelky mohla být efektivně prováděna a aby e, rovněž vládla koordinace, abychom opravdu neměli e, něco, co řídí komise, někde si něco hlídají členské státy, že prostě to musí být vše evropské komunitární. Musí se tyto body ještě propracovat, ale jedná se o zcela zásadní politickou otázku. A společná e, bezpečnostní a obraná politika. Tady pan Danža má pravdu, když hovoří o případném propojení, koordinaci, ale to nejdříve se musí racionálně promyslet tak, aby ty aktivity samotné s tím, že musíme brát v úvahu, že každá krize je jiná a e, to, e, jak se tam případně podílejí i vojenské struktury, je rovněž jiné, ale rozhodně by SVČ s tím mělo počítat. A co se týče té operativní, té provozní stránky, Měli bychom rozlišovat mezi vojenskými a civilními strukturami, aby všechny úlohy či složky si vzájemně byly schopny pomáhat, aby ta koordinace, jinými slovy, byla opravdu silná. A pokud se to podaří, tak nepochybuji o tom, že struktura reagování odezvy na krize by měla mít zcela pevný rámec a právě my náš parlament a hlavně to, jakým způsobem to zkusíme vyhodnotit, případně podpořit, musíme působit inovačně a musíme i jiné k inovativnosti vybízet. Děkuji. Takže nyní máme závěry k a tím vlastně končíme tento bod pořadu jednání a přecházíme k dalšímu. Ten bude neveřejný, takže nyní se obracím na všechny, kteří zde nejsou oprávněni se trvat, aby opustili tento sál. Děkuji.